Good afternoon, colleagues. Um, Dobré odpoledne, milí kolegové, vítejte na schůzi našeho výboru. Nejprve tedy oznámení předsedy. Bohužel nemáme k dispozici tlumočení eh, v galštině, chorvačtině a malčtině. Dále eh, se máme vyjádřit k doporučením koordinátorů. Chtěla bych říci, že se u této příležitosti koná také výstava pětileté výročí existence úřadu EASO v bodu 4. Potom budeme hovořit o tomto úřadu a pan Jitr Miller bude mít prezentaci. to pro vás bude také vizuální prezentací úřadu EASO tedy abychom si připomněli pětiletou existenci úřadu EASO. Děkuji vám tolik na vysvětlenou těch obrázků, které zdobí dnes sál. A dále tedy podpora doporučení koordinátorů v rámci článku 205. Máme tu jmenování zpravodajů v prvé řadě E, za předsedu. Máme tu zjednodušený postup podle článku 50, e, e, automatizovaná výměna údajů vzhledem k údajům DNA v Dánsku a dále automatizovaná výměna údajů vzhledem k daktyloskopickým datům v Dánsku a dále dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem a e, návrh na stanovisko paní Makovej byla jmenována zpravodajkou na téma mobilizace e, rozpětí pro e, naléhavé případy v roce 2017. Chtěl bych se zeptat, zda můžete podpořit toto eh, doporučení zpravodajů ano, a dále bych vás chtěl eh, upozornit na to, že je třeba, aby jste si sebou vzali hlasovací karty. Eh, hlasování bude v 17.40. Můžeme přejít k bodu 3, a to je výměna názoru s panem Jill Dekerkov. Je to koordinátor pro boj proti terorismu a e, bude hovořit o nedávných útocích v členských státech. 31. srpna jsme měli eh, diskusi s zástupci předsednictví Rady a Evropskou komisi o nedávných teroristických eh, útocích a pan de Karkov se nemohl zúčastnit, ale ujistil nás, že se s ním záhy eh, setkáme a my jsme velice rádi, že ho dnes můžeme přivítat a e, dozvíme se aktualizované informace o tom, jaká je současná e, situace protože jsme měli tedy tuto e, rozpravu. Chtěli bychom, aby hovořil o tom, jak bude spolupracovat s novým komisařem pro bezpečnost a jak jaké to bude mít dopady na koordinaci v této oblasti. A chtěl bych tedy předat slovo panu Kerchochovi a potom budou moci vystoupit poslanci. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, že jste mě pozvali a omlouvám se, že jsem se nemohl zúčastnit prvé diskuze, kterou jste vedli koncem léta. Budu se snažit hovořit stručně. V prvé řadě bych chtěl říci, eh, co jsme se poučili z těch nedávných útoků a eh, dále se zmíním o těch výzvách, které musíme řešit na základě toho poučení z těch eh, útoků. Měl jsem hovořit začátkem září eh, před eh, francouzským eh, velvyslancem a ministrem vnitra, když se diskutovalo o tom, že taková situace nikdy nenastala v uplynulých 20 letech a skutečně tady nastala Eh, souhra nejrůznějších událostí. Když se podíváte na ty útoky v uplynulých týdnech, tak můžeme identifikovat alespoň šest základních rysů. Za prvé je to eh, eh, celá řada nejrůznějších profilů pachatelů. Eh, na jedné straně jsou to skupiny, které představují sítě, jsou to čihadisté, vyslání zraky. Víme, že v Radce byla jednotka Deš, která plánovala útoky, i když vedení bylo zabito, přesto tam ještě plánují útoky. To je tedy jedna skupina, potom takzvaní osamělí vlci, kteří nejsou zase štorkou, osamělí eh, jsou eh, eh, řízeni někým a nebo inspirováni. Ti, co byli řízeni, to byli například muži jako Rašit Kasimus, kteří se v létě snažili učinit eh, útoky na eh, důležité osobnosti ve Francii. Nebyly přímo eh, propojeny zdež, ale nechali se inspirovat jejich propagandou. A druhá nebo třetí kategorie je kategorie lidí duševně nějak narušených nebo osobnosti, které se snaží prosadit nebo se snaží napodobovat to, čeho byli svědky. To je tedy další charakteristický rys. Druhý typický rys e, je centrální úloha internetu co se týče šíření ideologie a e, využívání e, deep webu anebo zakódování vadných řízení. I když se nám to nelíbí, dále je to využívání eh, toku migrantů, kteří se snaží infiltrovat do EU a využívají padělaných cestovních eh, dokumentů eh, z těch kriminálních sítí. A čtvrtý, to je nejdůležitější charakteristický rys a to jsou ty ta propojení ta čísla jdou do stovek. Jsou to eh, pachatele, kteří mají za sebou buď eh, trestnou činnost, anebo se snažili, snažili využít eh, trestných činů, aby si obstarali prostředky na cesty. Za prvé je stále obtížnější objevit první známky radikalizace, protože když jde o pachatele, tak ti se snaží chovat ne tak, jak bychom to očekávali od džihadistů. A za druhé jde o rychlost radikalizace, eh, kdy se rozhodnou eh, pro eh, násilí mnohem rychleji, než bychom to očekávali. A dále jsou to jejich dovednosti, když žijete v prostředí, kdy nikdo nemůže zajistit padělené cestovní dokumenty nebo střelné zbraně, tak to ohrožuje jejich e, podnikání a financování jsou tedy důležité. E, dále za páté nejrůznější e, útoky se liší způsobem provedení. Byly to eh, sofistikované komplexní útoky, jako jste v Bruselu, anebo celá řada eh, spontánních činů, eh, kdy pachatele použili například nůž. Zdá se, že se stále více zaměřují na takzvané měkké cíle, nejenom na symbolické, jak k tomu bylo dříve. Dále se dochází k útokům na eh, eh, západo Evropany v muslimských zemí, má to dopady na eh, cestovní ruch Tunisko, Egypt a tam je to zejména důležitý prvek, tedy to bylo šest aspektů, které jsem chtěla uvést v prvé řadě. Když sledujete hlasy z společenství, tak to jsou ještě další prvky. Obáváme se, že déš krok za krokem se přesunuje k využití jiného modu operandy. E, automobilové bomby mohou být takovouto cestou a e, e, víme, že dovedou vytvářet eh, výbušniny a dále také eh, stále více využívání chemických eh, zbraní. A ještě jedna věc, která není nová, ale je velice závažná. Jsou navrátilci exodus bojovníků. K tomu jistě dojde po zhroucení kalifátu. Nebudou to stovky, ale budou to tisíce bojovníků, kteří se jedno dne rozhodnou přesunout do jiného hotspotu. Eh, pravděpodobně to bude Libie eh, do některých eh, míst, kde se budou moci skrývat. Budeme muset řešit, že to bude velmi vysoký počet a e, dále e, bojovníci e, na přední linii a dále také děti. Víme, že se tam narodilo přes 500 dětí. Další věc, která nám dělá starosti, je zranitelnost syrských uprchlíků. Například salafistické organizace v Německu se snaží eh, je rekrutovat v uprchlických táborech a není to žádná eh, náhoda, eh, protože když se snažíme řešit problém uprchlíků, tak to jenom vede k radikalizaci a dále Libie jako další stroj. Daesh je stále ještě přítomen v Libii a jsou tu obavy, že se Libie eh, vyvíjí jako nový odrazový můstek pro eh, a útoky Deš, které bude plánovat v Evropě. A dále Al-Qaida, zejména Jabhat al-Nusra, jsou to Jabhat al-Sam, organizace, která je původní organizací Al-Qaida. V současnosti se mobilizuje v boji proti Asadovi, ale stále ještě má eh, dostatečné kapacity eh, na boji se západem. To je opravdu v kratce několik poučení, které můžeme eh, vyvodit z těch posledních případů spiknutí a útoků. Chtěl bych říci, že tu jsou také dobré zprávy z Bruselu v tom smyslu, že nejrůznější instituce se stále více mobilizují a jsou odhodlány řešit tyto nejrůznější výzvy, rozhodnutí předsedy komise jmenovat eh, komisaře, který bude zodpovědný za bezpečnost, je velice dobré, to bude nesmírně účinné. Dvě poslední sdělení komise, jedno se týká prevenci a druhé bezpečnosti, abychom eh, podpořili tu koncepci eh, bezpečnosti Evropské unie. A myslím, že to velice posílí činnost Evropské unie a přispěje k eh, interní bezpečnosti. Vysoká komisařka je odhodlána urychlit eh, partnerství eh, eh, mezi zeměmi kolem středozemního moře a my jsme se v posledních týdnech také angažovali a snažíme se pomoci těmto zemím. Nedávno jsme navštívili Egypt, Jordánsko, Tunisko, Alžírsko, abychom je podpořili při řešení podobných problémů a samozřejmě také výsledek neformálního setkání v Bratislavě. Předseda Tusk je opravdu roz hodnot řešit boj proti terorismu jako jeden z nejdůležitějších bodů na pořadu jednání. A víme, že je to eh, celý proces, bratislavský proces eh, výměna údajů, ochrana hranic, kroky proti radikalizace. Já eh, bych se chtěl eh, vrátit ještě k těm eh, různým výzvám a chtěl bych se zmínit hlavně o pěti. První je sběr informací, sběr dat, sdílení informací a jejich rozbory. Máme jich velmi mnoho k dispozici. Jsou to eh, eh, dvě databáze ESTA pro eh, vstup do USA a systém entry-exit EES a bude velice důležité, abychom tedy ty systémy propojili dále. Jsme svědky toho, že rada se snaží posoudit úroveň eh, do jaké míry členské státy využívají těch databází. Eh, je třeba říci, že všechny členské státy již eh, udělali značný pokrok v uplynulých měsících. Nejrůznější databáze ještě ta veškerá ohrožení sice dostatečně neodrážejí, ale eh, eh, podařilo se zlepšit jejich eh, přínos, například Europol, propojení se sítí Siena, která byla důvěrné povahy a většina zemí mají národní kontaktní body. Euro, informační systém Europolu je eh, doplňován informacemi mnohem lépe než dříve. A SIS eh, eh, to byl doposud nejúčinnější nástroj, který jsme měli, který zahrnoval veškeré informace a článek 6.3 ty ta upozornění, ta lustrace, to jsou interní informace v roce 2004 až 2006 tam máme 9600 eh, pozitivních lustrací a to je eh, působivé. Eh, tedy to je doplňování databází, eh, velký úkol na příští týdny a eh, váš výbor se tím bude zabývat. Je snaha zajistit plnou operabilitu mezi těmi databázemi. To je tedy ještě před námi. Chceme tedy propojit ty sítě. Bude to velice obtížné, ale musíme eh, to řešit opravdu otevřeně. Jsem si velice dobře dom eh, ochrany údajů a jedno z těch zlatých pravidel je eh, tedy zásada omezení účelu. To znamená, že se údaje nemají používat pro jiné účely, než pro které byly pořízeny, ale pokud máme pracovat efektivně a eh, získávat eh, informace o žadatelích, eh, o azyl, o potenciálních džihadistech. Potřebujeme tyto informace a toho lze dosáhnout různými nástroji a ochranou údajů. Musíme k tomu přistupovat otevřeně. Komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni, která se dvakrát sešla. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří dosáhnout tohoto ambiciozního eh, úkolu eh, v červnu příštího roku. Třetí aspekt který je možná pravděpodobně ještě náročnější, spočívá v tom, že na úrovni EU bychom měli vytvořit eh, takové přemostění mezi tím, co udělal Europol, protiteroristické centrum Europolu, které se velice dobře vyvíjí, a mezi platformou, kterou dělají bezpečnostní složky, tedy takzvaná protiteroristická skupina. Nebude to jednoduché, protože se jedná o různé, eh, jedná o různá omezení. Jednak, eh, že zpravodajství zůstává v pravomoci členských států, ale domnívám se, že je potřebné nalézt určitý mechanismus, eh, tak abychom eh, zajistili efektivní vzájemné propojení. A pak tady jsou ještě dva aspekty ohledně sdílení údajů, kterými se musíme zabývat, jsou složité. Jednak je to kódování nebo šifrování. Někteří by chtěli, aby komise se tímto zabývala. Eh, jak vlastně pomoci orgánům činným v trestním řízení dostat se k kodovaným a šifrovaným sdělením, ale zároveň, aby udržet eh, ten systém nezranitelným, to znamená vysoký stupeň šifrování. Potom digitální důkazy. Eh, komisařka Jourová je velice aktivní a zabývá se tím, jak bychom mohli urychlit přístup k digitálním důkazům. To jsou různé údaje, které jsou vlastně eh, uloženy na cloudových serverech v USA. A jak tedy eh, vlastně urychlit tento přístup, eh, aniž bychom museli procházet nějakými zatěžujícími a složitými řízeními. Takže to jsou úkoly pro nadcházející týdny. Druhý aspekt a proto je dobrou zprávou nedávné sdělení komise a sice, že je třeba masivně investovat do prevence. Jak už jsem říkal dříve, ehm, stále méně Evropanů odchází do Sýrie, protože teď je obtížnější dostat se do Sýrie, ale je eh, stále více lidí, kteří eh, jsou inspirováni lidmi z raky nebo jimi řízeni a proto musíme mnohem více sledovat třeba eh, internet. Máme vlastně takové fórum, které zřídila komise. Na konci tohoto roku by mělo být druhé jednání s internetovými firmami a já mám veliká očekávání od nich. Rychlost, s níž odstraňují vlastně nezákonné uh, Eh, obsahy mm, a by se měla zvýšit, mělo by to být třeba i automatické a chceme také hovořit o tom, jakou podporu mohou tyto společnosti poskytovat občanské společnosti tak, aby umírněné hlasy eh, mohly vlastně hovořit eh, a předkládat takové protiargumenty. Druhý důležitý aspekt, který se zatím moc nezmiňoval, ale je to obsaženo i ve sdělení komise, jak vlastně ten boj eh, proti extremismu zapracovat do nejrůznějších programů komise, vzdělávacích, kulturních programů zaměřených na mládež, eh, programu týkající se eh, zaměstnanosti, tělovýchovy a podobně. Myslím, že tady můžeme dosáhnout hodně, může to mít velký dopad. Je samozřejmě důležité, aby to bylo oddělené nemusí tam být tedy primárně protiteroristický cíl, ale může to určitě přispět v prevenci. A konečně vlastně takové znovu začlenování do společnosti. Už jsem to tady na tomto výboru říkal, tady zatím jsme neudělali velký pokrok. Pokud chceme mít celou sadu nástrojů, která bude zahrnovat všechny možné politiky eh, zaměřené na návrat bojovníků, tak potřebujeme efektivní eh, trestní soudnictví, ale musíme také nabízet alternativy k vězení a ke stíhání. Nemám už eh, čas na to, abych hovořil o hranicích, to znáte lépe než já, změny Frontexu, boj proti padělaným dokladům, systematické kontroly na vnějších hranicích a těším se na Eh, vlastně závěry ohledně změn šengenského hraničního kodexu, protože je třeba, aby tato, tento právní předpis byl přijat. To bude velice důležité. Pak je tady ještě eh, otázka vlastně těch vnějších záležitostí. Nebudu teď o tom hovořit, ale na případné dotazy rád odpovím. Děkuji. Děkuji, Žilsi. Já jsem tě trochu uh, usekl, protože budeme mít určitě některé velice konkrétní a podrobné otázky od kolegu. Zahájím tedy diskusi. Nejprve Barbara Kudrická, prosím. Kolegové, prosím, snažte se omezit na dvě minuty, protože téměř všichni se přihlásili do diskuse. Barbara, prosím. Děkuji za tom prezentaci. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci. Byly to velice eh, konkrétní informace, obsažné. Ano, není jednoduché s terorismem v současnosti bojovat Nicméně myslím, že jedním z nejdůležitějších úkolů v tomto našem společném boji proti terorismu je eh, co eh, nejrychlejší a nejefektivnější výměna údajů v reálném čase, abychom mohli eh, bránit eh, opakování tragických událostí. Říkal jste, že je často zatím obtížné získávat eh, údaje z jednotlivých členských států. Možná bychom tedy mohli využít jiné metody. Hovořil jste vlastně o různých eh, nástrojích a mě by tedy zajímalo, jaké další nástroje bychom tady mohli využít. V čem spočívají tyto nástroje? Hovořil jste o tom jako different tools. když tedy vlastně utvary některého členského státu odmítnou vyměňovat eh, údaje, tak pak tedy musíme asi využít tyto jiné nástroje. Ale nejsou i nějaké jiné cesty, jak se vyhnout těmto potížím? Děkuji. Birgit Zippel, prosím. Děkuji mnohokrát a musím se omluvit Nemohla jsem být přítomna od samého začátku schůze, ale přesto bych ráda položila několik zcela konkrétních otázek. Chtěla bych se ještě zeptat, když eh, hovoříme o výměně údajů a o výměně informací, tak vycházím z toho, že nebudeme libovolně vyměňovat nějaké informace, ale jsou to poznatky, které dokládají, že je někdo osobou, ze které eh, vzejde eventuální nebezpečí. A potom jsou tu společná kritéria, proč někdo v různých členských státech se dostane na seznam eh, ohrožujících osob, anebo je to třeba ještě nějak vylepšit a dále foreign fighters. K této otázce bych se chtěla zeptat, do jaké míry využívají cest, aby se dostali do Evropy. IS jistě nemá zájem na tom, aby nejistými cestami posílali do Evropy eh, vyškolené bojovníky, kde by eh, byli eh, chyceni nebo mohli zemřít. Jistě je dostanou nejlepším způsobem do Evropy, kde se zamíchají mezi mezi uprchlíky. Eh, máte nějaké konkrétnější představy? A dále závěrem jste hovořil o tom, že v zájmu prevence eh, se eh, bude vyměňovat informace, ale že k tomu patří i spolupráce s dalšími aktéry přímo v místě městě, v obcích a já mám dojem, že velmi mnoho atentátníků, téměř všichni pachatelé, k nám přišli ne jako eh, občané třetích zemí, ale že již předtím žili v Evropě. To znamená, že již na území Evropy učinili ty první kroky eh, směrem k radikalizaci. Proto se ptám, já slýchám, že, eh, Hovoříme o prevenci vůči těm, kteří už v Evropě eh, žijí, ale já mám ten dojem, že vynakládáme eh, velmi mnoho eh, peněz i personálu na výměnu údajů pro ochranu kontaktu Troll, ty se snažíme utěsnit, ale máme zdrženlivý přístup v členských státech eh, k prevenci přímo v místě, v obcích. Jak se na to díváte a máte k dispozici nějaké konkrétní doklady? Ehm. Děkuji, Birgit. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, Chtěla jsem to říct už ve sdělení předsedy, ale ještě tady nebyl, tak nedám slovo panu Kirkhopovi, tak bych chtěl říci, že to je jeho poslední jednání, protože nás eh, opustí a jak někteří vědí, bude působit ve sněmovně lordů ve Spojeném království, takže toto je jeho poslední schůze a jménem výboru bych mu chtěl poděkovat za jeho práci koordinátora, eh, jeho práci eh, poslance. Vím, že má přátelé napříč politickým spektrem a tento náš výbor pracuje úplně nejvíce a kolega tedy velice aktivně působil zde i v tomto parlamentu. Přeji mu hodně štěstí ve sněmovně lordů a jsem si jist, že i tam bude působit jako pro Evropán a přenese práci tohoto výboru i do sněmovny lordů. Takže děkuji Timothy za tvou práci v tomto výboru. Okay, and now you can ask your... A nyní tady můžeš položit svou otázku. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě můj poslední úkol zde bude ještě hlasování, protože to je úplně nejdůležitější věc, takže tady vydržím ještě celé odpoledne. Ale děkuji za tato laskavá slova. Já ve své eh, otázce jsem chtěl říci, že tady v tomto parlamentu působím 17 let a člověk doufá, že když má tak dlouhodobé zkušenosti, že to, co dělá, že se bude vlastně postupně zlepšovat. A v tomto smyslu náš host teď už je ve funkci 9 let z těch mých 17, takže jsme se mnohokrát viděli a myslím si, že ta odpovědnost, kterou nese a jeho práce eh, je stále důležitější v průběhu času je jasné, že jeho dlouhodobá devítiletá zkušenost je velice užitečná pro nás všechny i pro ochranu evropských občanů. Chtěl bych se tedy zeptat na dvě věci. Za prvé, jeho práce je velice důležitá. Eh, protiteroristický koordinátor ale jako takový nemá příliš velkou eh, legislativní pravomoc. A já si myslím, že tento výbor a tento parlament musí neustále opakovat, jak moc potřebujeme jeho a jeho úlohu v boji proti terorismu v Evropě. Takže měli bychom velice podporovat všechno, eh, co dělá, protože všechno, co dělá, je velmi důležité. A v této souvislosti bych se chtěla zeptat, jak eh, budete vlastně koordinovat s nedávně no, zřízeným protiteroristickým centrem Europolu ECTC. E A také bych se eh, bych chtěl říci, že jsem potěšen, že nový komisař pro bezpečnostní unii je Brit, je to Julian King. A chtěl bych se tedy zeptat, jak vidíte eh, svou úlohu Eh, ve spolupráci se Sirem Julianem, jak vidíte jeho úlohu jakožto komisaře. A eh, možná ještě závěrem bych řekl, že eh, skutečně práce v tomto výboru mě velice bavila a pane předsedo, ano, máte pravdu, já bych asi nebyl schopen eh, dobře tady pracovat, eh, kdybych eh, nemohl dobře spolupracovat s kolegy ze všech politických frakcí, s kolegy různého politického přesvědčení, protože my všichni se tady snažíme o vlastně společné blaho Evropanů jako celku. A já doufám, skutečně doufám, že tento výbor bude takto v tomto duchu pokračovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji. Cecilia Wikström. Takže nikoli. Já bych chtěla přenechat slovo kolegyni Sofii Intveld. Prosím, Sofii. Děkuji, tak to bylo trochu zmatku. Děkuji panu Dekerchovovi za jeho uh, prezentaci. Nejprve jedna poznámka uh, nad rámec toho, co právě říkal Timothy Kirkhope. Já jsem velice ráda, že bylo vytvořeno nové portfolio uvnitř Evropské komise, protože myslím, že to je to místo, kde by eh, tedy měly být přijímány legislativní a politické iniciativy. A vždycky říkám, že kromě té vaší osobní práce eh, mám vždycky pocit, že ta vaše pozice je taková zvláštní, protože vlastně nemáte žádnou legislativní pravomoc a také vlastně ale nenesete žádnou odpovědnost. Eh, možná tady budu trochu provokativní, eh, ale jsem trochu zklamená, že už to je trochu předvídatelné, že pokaždé vždycky, když se sejdeme, tak vy pořád voláte po eh, nových pravomocích o dalším schromažďování údajů a stěžujete si vždycky na eh, omezení ze strany právních předpisů o ochraně údajů a jiných právních předpisů. Já bych skutečně očekávala, že eh, někdo, kdo vlastně hovoří o boji s terorismem, že bude mít také větší respekt vůči demokracii, eh, právnímu státu a základním právům. A já pocituji stále větší nedodržování základních práv. Vůbec nikdo se tím nezabývá. A moje otázka. Komisař King během svého slyšení hodně zdůrazňoval provádění právních předpisů a já myslím, že to je správné, protože Eh, my prostě přijímáme eh, v tomto parlamentu jeden předpis za druhým, ale pokud jde o provádění, tam tedy skutečně jsme nezaznamenali příliš velký pokrok. A mám tedy konkrétní otázky. Jednak eh, k naší milované směrnici eu Já už jsem se na to nedávno ptala i komise, písemně i ústně a žádnou odpověď jsem nedostala. Jaká je situace se zavedením této směrnice EU PNR půl roku po jejím přijetí? Eh, komisař King mi sdělil, že zatím jedna či dvě země se pustily do provádění a to je podle mě v jasném kontrastu s tím tlakem, pod nímž jsme se ocitli při přijímání směrnice. A za druhé, pokud jde o sdílení údajů, Eh, myslím, že se všichni shodneme na cíli zlepšit eh, sdílení a výměnu informací mezi členskými státy. Nicméně trochu mě znepokojuje, že se neustále mluví jenom o technické stránce interoperability, o propojování systémů, jsou plány, pracovní skupina na komisi, vy se jí také účastníte, hovoří se o interoperabilitě. A Objevují se zajímavé, ale i znepokojivé iniciativy, když hovoříte třeba o zřízení eh, jediné veliké databáze, to společné úložiště dat, kde by vlastně mm, měla být i nějaká služba pro biometrické eh, šablony a podobně, ale vůbec se nehovoří o nějakém soudním dohledu, demokratické kontrole, transparentnosti, přístupu k dokumentům a podobně. To znamená, hovoříte o zřízení nějaké megadatabáze, aniž by tady eh, to bylo kompenzováno nějakou kontrolou. A byla bych ráda, kdybyste o tom pohovořil. Děkuji. Jan Olbricht, prosím. Děkuji mnohokrát. A děkuji také panu Dekrchovovi za jeho eh, informace. Eh, možná bych navázal na to, co říkala Sophie Intveld, která hovořila o provádění předpisů, protože vy jste vlastně jmenován členskými státy a já si někdy sám kladu otázku, eh, koho vlastně koordinujete, protože členské státy, parlament a komise volají po větší koordinaci, ale to už trvá nějakou dobu a Nejedná se tedy jenom o koordinaci, ale také o určitá konkrétní opatření, eh, v důsled, která by povedla k tomu, že skutečně někdo bude koordinován. Ale mám pocit, že všichni chtějí více koordinace, ale nikdo nechce být koordinován. A mám také pocit, že všichni chtějí více sdílet relevantní informace, na tom se všichni shodnou, ale pak eh, je někdo nechce předávat. Takže na straně členských států by se skutečně něco mělo změnit a spíše než že by se stále přijímala další a další nová opatření, byl bych rád, aby se provádělo to, co už bylo rozhodnuto. My tady ve výboru Libe a také na plenárním jednání Evropského parlamentu spolu s radou jsme v dubnu 2014 rozhodli o směrnici o evropském vyšetřovacím rozkaze a členským státům, nebo členské státy měly tři roky na to, Eh, provedení. Ta lůta končí někdy v dubnu, květnu příštího roku eh, a zbývá ještě tedy asi půl rok a mě by zajímalo, jak jsou na tom členské státy eh, s prováděním této směrnice. Není nic slyšet. Já se někdy bavím se zástupci vlád a oni, oni ani často nevědí, že něco takového vůbec existuje. A přitom je to jedno z ústředních opatření, protože v něm jde právě o výměnu informací, eh, jedná se o vzájemné uznávání eh, vlastně vyšetřovacích eh, opatření, jedná se o lepší spolupráci v policejních a soudních otázkách a já bych tedy byl rád, aby se udělal nějaký pokrok. A potom, co mi ještě připadá pozoruhodné a také dobré, je to, že vlastně uznáváte vlastně to, že ty výsledky Europolu Eh, často se vázají na dřívější trestné činy, eh, které už jsou známé u určitých osob. Eh, hovoří se stále o nových opatření na sběr nových údajů, ale také musíme sbírat třeba informace o lidech, kteří vlastně zatím nebyli vytipováni jako rizikoví Máme tady novou směrnici, jejíž provádění eh, má stát zhruba 500 milionů eur, ale často ty zjištěné informace jsou eh, irrelevantní, zavádějí se nová opatření na ochranu hranic, po kterých voláte vy, po kterých volají členské státy, a i když tam jde vlastně jenom o lidi, kteří eh, mají o lidi, kteří jsou zločinci a ne, kteří se chtějí dostat přes hranici. Ale možná ten vstup Eh, systém vstupu a výstupu bude vyžadovat zase ještě další investice. Přitom Europol má tato čísla, má tyto informace a Europol eh, volá potom, aby se spíše investovalo do společných vyšetřovacích týmů, které působí přímo v terénu, kdy vlastně nějaké místní orgány honí zločince, eh, organizovaný zločin a teroristy, ale ty místní orgány toho zatím často nejsou schopny, protože už nemají žádné další lidské a finanční zdroje, takže nebylo by eh, dobré třeba si ty priority nastavovat trochu jinak, neinvestovat pořád do nějakých nových systémů, ale spíše věnovat více eh, peněz na tuto práci v terénu. A možná ještě poslední věc k tomu kódování a šifrování. Eh, vlastně pan King, ten kandidát na komisaře, o tom hovořil jako vlastně, že vlastně ta zadní vrátka k nějakým šifrovacím zařízením, že to možná není úplně správná cesta. A já si myslím, že tady se zaměřujeme na špatné věci. Dnes máme více informací, eh, o našem každodenním životě než kdykoliv předtím. Nikdy jsme neměli tolik informací, Eh, které by se o nás všech zpracovávaly. Takže je to skutečně problémem, že eh, nemáme vlastně přístup k určitým informacím, anebo je problém v tom, že nemáme dostatek zaměstnanců a vzdělaných lidí, kteří by se mohli prolomit do těchto systémů, nebo by mohli dělat nějaké vyšetřování v, utany, v utajení, sledovat obsahy na sítích a podobně. I tady bych chtěla vidět trošku jiný přístup. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Peter Niedermiller. Děkuji za prezentaci, pane Kerhofe. Já budu velmi stručný. Vy jste mnohokrát zmínil, jak důležité je ochrana ostrá hranic, pohraniční stráž a podobně. Já s tím naprosto souhlasím. Z hlediska bezpečnosti to je určitě klíčová věc. Ale mnohem méně hovoříme o prevenci a ve vaší prezentaci to byla jedna věta, která je důležitá. Hovořil jste o masivních investicích do prevence. Co to znamená konkrétně? Do kterých oblastí půjdou tyto masivní investice do prevence v budoucnosti? Děkuji. Kolegové, uzavřu se znám. Nutně zde budou otázky pro radu. Jste na seznamu? Ano. Paní Gomez, pan, pan Ježek, pan Radek, pan Bony, pan Whitemans, paní Kiangi. A to je všechno. Ana, prosím. Pane Dekorchove, vítejte. Hovořil jste o měnící se modech operandí jednotlivých skupin. A to, že se budou využívat chemické zbraně a nálože v autech. Co dělají eh, vlády Evropské unie, pokud jde o, o vlastně na to, co můžete nakupovat v současnosti v hračkářstvích a dá se použít pro nálože v autech. Výbušněny, které nebyly pod kontrolou. Poslanci byli v Malmö minulý týden kde došlo k výbuchu včera a policie nám vzdělá, že je velmi znepokojená šířením eh, granátů a výbušnin. Ex- existuje evropský akční plán o chemických, bakteriologických a radiačních zbraních a myslím, že zatím nebyl aktivován na žádný způsob. A bezpečnost jaderných zařízení, to, byla, to byl zdroj obavy, když se to byl minule. Vy poukazujete na to, že migrace a dopady migrace na bezpečnost. Dobře, výborně. Ostrá hranic, hranice musí být posíleny. Ale jak to vypadá uvnitř našich hranic? Zabývají se naše vlády bezpečnosti, když se nestarají o nezletilé, kteří zmizeli. Myslí to vážně z bezpečnosti, když, když eh, páchají porušování lidských práv na osobách, které jsou již na evropské půdě, například v Řecku v uprchlických táborech a jinde, kde jsou rozptýleni a vlastně je vystavují a činí je zranitelnými. A tím až od skale až do Řecka spousta možností pro tyto sítě, aby působily a zneužívali situace lidí. PNR to se považovalo za zázračný všelék. A nejen otázka, jak je to naplňováno, o tom hovořila Sophie Infeld, ale PNR, to, co se stalo v NIS, byla kontrola týkající se soukromých letadel. Saudský princ byl zadržen v Bejrutu minulý rok z, na, z dva, dva tisíci je kaptagonu, což používá eh, islámský stát. Kdyby to bylo jinde, eh, kdyby nebyl PNR, tak by nebyl žádný soukromý let. Masivní investice, určitě sledujete, co dělají nebo nedělají členské státy, ale je problém s, s přípravou evropských imámů a, a nespolehat pouze na ty, které nám vyváží Pakistán a Saudská Arábie a plán zapojit islámské společenství do tohoto boje proti radikalizaci a proti extrémnímu násilí. Děkuji. Pan Ježek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vy jste zdůraznil ústřední úlohu internetu a teroristické propagandy, sdílení a rozesílání této propagandy. Můžete nám něco říci o tom, jak spolupráce s poskytovateli internetových služeb a dalšími společnostmi probíhá, pokud jde o odstraňování eh, teroristického obsahu z internetu. Děkuji. Děkuji, pan Radek. Pan Radev. Děkuji, pane Kerkhofe. V několika minulých měsících jsme byli svědky několika teroristických útoků, které si vyžádaly životy řady nevinných evropských občanů a současně policejní složky a úřady bojí proti novým plánům, které připraví například 15-letí. Někteří z těchto pachatelů jsou z řad migrantů. Německé úřady se obávají, že toky migrantů budou využity teroristy pro infiltrování Evropské unie. Má země Bulharsko provádí stoprocentní kontroly všech lidí, kteří přicházejí a vstupují po vnějších hranicích. Můžete říci, jak ostatní členské státy mohou potvrdit a zajistit, aby se oddělili teroristé a migranti na jejich území. A souhlasíte s tím, že teroristické síly a úřady musí sledovat toky migrantů, aby narušili plány teroristů. Tady bych chtěl odkázat na usnesení Rady bezpečnosti OSN o sledování osob v zájmu prevence teroristických útoků. Jaká je připravenost letišť Evropské unie proti teroristickým útokům? A jaká opatření musí být přijata, abychom zabránili útokům na samotných letištích? Potřebujeme nové legislativní iniciativy v Evropské unii v tomto směru. Děkuji. Paní Děkuji, pane předsedo. Zdravím vás, pane Dekarkofe. My jsme sledovali vaše vystoupení. Došlo k atentátům v velkých městech v Belgii. Někteří starostové malých měst vyslali výzvu a říkají, my se bojíme, že dojde k atentátům v malých městech, které nejsou tak vybaveny, aby čelili těmto atentátům a bude to trvat hodiny, než se tam dostaví specializované útvary. Kladu si tedy otázku. Jde o organizaci státu, ale co si o tom myslíte? Máte informace v tomto směru? Máte nějaké doporučení, rady, Hovoříte o novém modu operandi, máte obavy z chemických zbraní, máte nějaké informace o cílech O změnách taktiky, máte informace o případných eh, malých městech, kterých by se to mohlo týkat, které by mohly být zasaženy a co doporučujete právě těmto malým městům, co mají dělat, aby se připravili. Děkuji. Mám dvě otázky. Za prvé otázka týkající se nedoprovázených eh, nezletilých. Strategie v oblasti bezpečnosti. Existuje strategie, která směřuje k ochraně a doprovodu těchto nezletilých. Ale řada těchto nezletilých mizí, jsou zranitelní, slabí a také představují živnou půdu pro ty, kteří je chtějí využívat a zneužívat, jako se využívá zboží. Hovořil jste o své činnosti a je tu souvislost eh, s bojem s eh, obchodováním s lidmi. Integrace. Chci hovořit o politické vůli. Je tu politická vůle čelit této situaci. Když jsou osoby odkázané sami na sebe, tak to někdy může vyvolat násilí. Jsme připraveni čelit eh, těmto problémům a je tu politická vůle a uvědomění si toto rizika. Děkuji. A konečně paní eh, Winberg. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kerkhoffovi. Já jsem neslyšela vaše úvodní vystoupení, kvůli mému letu jsem se spozdila, ale chci vám poděkovat za vaši práci ve vaší funkci a věřím, že co nejdříve bude možné tuto práci realizovat. Je důležité mít kontrolu, zejména v oblasti PNR, vědět, kdo vstupuje do státu a podobně. Já jsem byla s Anou Gomeš v Malmö, tam jsme zkoumali kontrolu hranic a viděli jsme mimořádný význam těchto kontrol na hranicích v Malmö. Malmö je město, které hoří. 35 aut schořelo nedávno. A dokonce se tam vyskytují ruční granáty zcela běžně v jednotlivých čtvrtích. Já jsem si před rokem přečetla zprávu, rozhovor v Euraktivu, kde vy říkáte, pane de Kerkhofe, že existuje, že je nepravděpodobné, že existuje souvislost mezi migrací a terorismem. Stále si to myslíte, můžete to stále tvrdit, že taková souvislost není pravděpodobná mezi migrací a terorismem. Vidíme, jak lidé přijíždějí na lodi a následně spáchali v Tunisku a v Belgii teroristické činy. Je to velmi znepokojivé. Teď máme seznam atentátů, který je stále delší a delší. A je třeba mluvit jasně, je třeba jednat rezolutně, abychom zadrželi tyto kroky. Děkuji. Vidíte, že je tu skutečný zájem o toto téma ale v zásadě mm, jde nám o koordinaci mezi členskými státy, protože pokud jde o realizaci těchto kroků, tak eh, cítíme jejich naléhavou potřebu. A máme tu také nového komisaře. Takže řada podrobných otázek. Mám obavu o nedostatek času, ale kdyby bylo možné nějakým způsobem združit, ale jsou to vážné otázky a vyžadují čas. Děkuji, děkuji mnohokrát za tyto otázky. Možná začnu tím, co jste právě řekla. Já chci vyjádřit uznání eh, za vaši práci, pane Kirchhope, a eh, rád jsem se účastnil tolika slyšení a snažil jsem se zodpovědět co nejlépe na vaše otázky. A také chci vyzdvihnout vaše vynikající práci, pokud jde o jmené seznamy cestujících PNR. Toto je za... Můžete se to zdát zvláštní, ale když eh, tato funkce vznikla, tak jsem si uvědomil, jak je ta funkce obtížná, protože ta funkce nemá žádnou pravomoc. A jediná cesta, jak můžete mít vliv, je na základě důvěryhodnosti a na základě důvěry členských států a evropských institucí a snažit se být o dva kroky napřed. Já nemám hodnotit, zda jsem splnil, co jsem si přece vzal těch devět let. Chci jenom poznamenat, že jsem dostal plnou podporu členských států za devět let, ale myslím, že v této fázi eh, evropského podniku hlavy státu a předsedové vlád eh, měli pocit, že je možné postupně tuto důvěru budovat. Není to jednoduché a s tím budete souhlasit. Není jednoduché eh, dávat dohromady různé komunity a různá společenství. Pracuji se spravodajci, s policejní komunitou, s, s prokurátory, s diplomaty, s ministry financí a snažit se je dát dohromady a, vy, a získat jejich souhlas v oblasti, která je pro Evropu poměrně nová. Velmi často odkazuje na FBI. Trvalo to 30 let, než Edgar Hoover, který byl tak trochu podvodník, aby prosadil eh, v FBI jako státní policie ve federálním státě a my federální stát nemáme a musíme pomoci národním státním policím, aby měli dostatečnou důvěru v agenturu, aby do ní mohli investovat. A to, co se nám podařilo za poslední dva roky, na mě dělá velký dojem. A kdybyste se mě zeptali, kde budeme před pěti lety, já bych ani nevsadil jedno euro na to, čeho jsme dosáhli v oblasti legislativy. Takže myslím, že to je i nadále velmi citlivá oblast a mám skutečně důvěru, že v následujících měsících a vedení komise tu důvěru také vyjádřil a kvalifikaci, kterou prokáže Julian King, znamená, že je to vlastně klíčový zájem občanů. 85 občanů EU se domnívá, že Evropa by měla v oblasti bezpečnosti sehrát větší úlohu, i když máme mít podpornou funkci. A předseda Juncker a předseda Tusk e, to pochopili. Pokud chceme zachovat e, důvěryhodnost evropského projektu, tak musíme rychle přinést výsledky a přinést je skutečně co nejdříve. Je to obtížné nalézt tu rovnováhu, paní Intveld nemám čas na to, abych eh, eh, argumentoval s vaším eh, prohlášením, že jsem anti- protidemokratický a že ne- nedodržuji lidská práva, že jsem proti lidským právům. Já jsem rok strávil navrhováním charty základních práv a svobod a strávil jsem mnoho času v třetích státech, abych zde prosazoval lidská práva a já jsem pro mnohem více kroků v oblasti prevence a v oblasti integrace a vzdělávání. A to byla také otázka, kterou jsem dostal. Pokud nebudeme dělat více, tak eh, se dostaneme do velmi negativní spirály nárůstu islamofobie a radikalismu a tady musíme být velmi obezřetní. Ale o to tady nejde. Tak já skutečně vítám rozhodnutí komise mít komisař na plný úvazek v oblasti bezpečnosti. Komisař Avromopoulos se tomu velmi věnoval, ale bude třeba skutečně různé složky komise eh, spojovat a jak už jsem řekl, nejde jenom o DG Home a DG Justice. A komisař, která má na starosti zaměstnanost, komisař Navračiš a kultura, eh, vzdělání eh, také má svou roli. My jsme se eh, nemuseli ani o tom eh, dohadovat, je to evidentní. Jak jsem řekl, Julian King je, že, že vlastně moje naděje bude, bude, že budu nadbytečný a komise se vytvoří takový, t- takový orgán, že už nebude nutné, aby existoval eh, koordinátor proti terorismu. Řada otázek se týká implementace a já zajistím, abyste dostali konkrétní písemné odpovědi, pokud jde o stav implementace Evropského vyšetřovacího rozkazu. A pokud jde o PNR, tady také nemám nejaktuálnější informace. Vím, že komise podporuje e, uplatňování PNR a nevím, jaký je současný stav, ale já se k tomu velmi rychle vrátím jak zajistit, aby členské státy se více dělily o informace. Zatím byla moje úloha je přesvědčovat a definovat právní překážky i technické překážky a svým způsobem i psychologické bloky a překážky. Proč SCS, VIS, Interdac a další nástroje nejsou dost využívány. Ale v určité fázi bude třeba postoupit k postupu, který bude více opřený o právo a to je řízení o porušení smlouvy a to je úloha komise. Pokud je o šifrování, je to otázka, vidím, vidím, že pan Albrecht zmizel, ale je to otázka a já nemám odpověď a plně sdílím tyto obavy. Já jsem pro velmi silné šifrovat. Ne, protože bychom chtěli zajistit soukromí. Všich, všem nám záleží na právě duševní vlastnictví, na soukromí, na ochraně aktivistů v diktaturách. A proto američané zatím nenašli řešení. Ale ta otázka zde je a komise se tím má zabývat. Masivní investice do prevence. Co tím mám na mysli? Ve svém vystoupení jsem eh, také zmínil opětovnou integraci do společnosti. Francouzi zahájili program, eh, deradikalizační program a eh, kteří se chtějí pustit do takového programu znovu začení do společnosti. Chtějí vytvořit střediska v každém regionu a, a řada zemí má velmi efektivní integrační programy radikalizace ve věznicích. My jsme hovořili o zločinnosti a terorismu a vazbách. A to je skutečně živná půda. To může být živná půda pro terorismus, tedy pobyt ve věznici. Integrace, vzdělání. A já skutečně jsem pro kreativitu a myšlenka pro spojit milion Arabů a Evropanů a vytvořit virtuální program Erasmus, ano, příprava imámu, ano, je třeba pomoci vytvářet prostředí, které by vedlo k vytvoření evropského islámu a zahájit studium eh, islámských studií na univerzitách. Ale to samozřejmě něco stojí a o tom je třeba jednat. Otázka internetu. je tu oddělení na Europolu, které se zabývá internetem a je pozoruhodné. A je tu 92% úspěšnost, pokud jde o útoky na internetu. A tam je třeba podporovat jednotlivé soukromé společnosti, aby postupovaly v tomto směru. Google se snaží definovat algoritmus a zatím e, není žádný systém, podle kterého by Google vysílal alternativní sdělení. Pro ty, kteří často konzultují e, ilegální internetové stránky a vedeme dialog, zda bychom nepřešli od manuálního systému k automatizovanému systému identifikace a odstraňování e, protizákonného obsahu na internetu. Pokud jde o migraci, já nenavrhuji a musíme souhlasit s tím, že migrační eh, toky byly využity a ve značné míře, a neříkám, že je to masivní využívání migračních toků, ale, byl, ale byly využity bojovníky islámského státu, kteří se vracejí domů. Útok v Bruselu a v Paříži o tom svědčí, zatčení osob v Německu, které, kde používali úplně stejné padělané doklady a e, máme zpravodajské informace, že vlastně využili stejných vstupních míst a byli ukryti v migračních tocích. Co můžeme udělat pro malá města? Opět, e, pokud je o zásava jednotky, víte, že podporujeme program Atlas, který provazuje zásahové jednotky a je to velmi efektivní spolupráce. A já jsem vyzval komise, aby poskytla peníze a existuje právní rámec pro společná cvičení a společné vyšetřování. A to je jedna forma odpovědi. Druhá forma odpovědi, jak malá města mohou rozvinout preventivní politiky musí se naučit si vyměňovat zkušenosti a na úrovni jednotlivých eh, měst zde běží celá řada aktivit. Pokud je o akční plán proti chemickým, bakteriologickým a radiačním zbraním, měli bychom brzy předložit aktualizovaný akční plán, A já už jsem řekl, že je možné vlastně získat informace od spravodajské komunity na základě toho, co jsme viděli v Syrii a Iráku. Víme, že islámský stát používá iperit eh, a zařízení pro zpracování eh, iperitu a minimálně jsou to informace, které musíme brát velmi vážně a měli bychom se připravovat na řešení takových situací. obecná kritéria o tom, jak naplňovat databáze. Ano, my pracujeme na tom a za nizozemského předsednictví rada schválila cestovní mapu o tomto tématu a členské státy se snaží se dohodnout na společných kritériím, jak eh, naplňovat databáze Europolu a SIS. Takže já se rád podělím o tato kritéria, koho to zajímá. Vychází to z hlubokých zkušeností v této oblasti. a snad se mi podařilo eh, na většinu odpovědět. Vím, že tu byla řada otázek, která zazněla chci zdůraznit, než se k tomu vrátí Sofi, že pošlete, pokud je o realizaci PNR a Evropského vyšetřovacího rozkazu, pošlete písemné odpovědi, možná to bude užitečnější. Děkuji za tu nabídku, kolegové. Máme velký přesčas a máme EASO před sebou. Na to lidé dlouho čekali. Pokud některá odpověď nezazněla, Můžete mi sdělit zejména ty body týkající se PNR a pan Dekerkov to na, to pošle písemně. Má technickou, ano, já jsem se ptala na megadatabázi, pokud to tak mohu zhrnout. Tady jsem odpověď neslyšela, možná mi to uniklo a chci říct, že pozoruhodné, že směrnice o PNR, která měla být klíčovou směrnicí, a není možné šest měsíců po hlasování, jaký je stav realizace. Já to považuji skutečně za naprosto šokující. Jak už jsem řekl, myslím, že bude lepší dostat písemnou odpověď o implementaci směrnice o PNR. Myslím, že by to do, bylo dobré. Pokud je o evropském vyšetřovacím rozkazu, tak myslím, že i to by bylo dobré dostat písemně máte nějaké další dotazy, které nedostaly odpověď, tak mi to naznačte a vrátíme se k tomu. Byl to skutečný maraton a ukazuje to, nakolik eh, poslance zajímá naplňování těchto věc, jak se tyto věci naplňují, jak každé jednání eh, Rady vnitrospravnost nás, nás také velmi zajímá a na, po, když legislativně rozhodneme, tak nás zajímá jak jsou ty věci realizovány. Takže my jsme velmi vděční za vaši dnešní přítomnost a vidíte to také ze strany poslanců poslankyň, že jsou zde a to je také znak eh, zájmu. A věřím, že se vrátíte v kontextu další diskuse o další legislativě. Takže děkuji mnohokrát, děkuji kolegové za vaše otázky a omlouváme se za přes čas. Milí kolegové, nyní přejdeme k bodu čtyři. A to je tedy návrh zprávy k úřadu EASO. Zpravodaj je Petr Niedermiller, už jsem se o tom zmiňoval, někteří z vás tu nebyli. Máme tedy jeho prezentaci, prezentaci zprávy a potom si připomeneme páté výročí zřízení EASO a máme tu rovněž výstavu věnovanou tomuto úřadu v sále a děkujeme tedy za dnešní prezentaci. Co se týče zprávy, tak je to návrh zprávy, která se týká reformy evropského asilového systému. ten úvod by měl být příliš dlouhý, protože předchozí tematika brala velmi mnoho eh, času požádám tedy Petra o e, prezentaci a potom dostanou slovo stínoví zpravodajové. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěl poděkovat novým zpravodajům za jejich příspěvky. Děkuji také komisi za návrh a pomoc a také radě za pokračování naší spolupráce. Je mi velkým potěšením, že mohu prezentovat tuto právu, kdy eh, se současně můžeme podívat na obrázky, které eh, velice dobře eh, reprezentují to, čeho EASO dosáhl. Systém azylový systém v členských státech se dostává pod tlak a vidíme, že členské státy čelí velkým výzvám EU musí zareagovat na tyto výzvy, stejně jako její členské státy. V prvé řadě EU musí zajistit e, konvergenci evropských asilových systémů právních předpisů a standardů v oblasti azylu, aby bylo možné poskytnout operační a technickou jakou pomoc členským státům je třeba zajistit, aby členské státy plnily své závazky eh, v rámci společného evropského azylového systému. Také je třeba monitorovat provádění společného azylového systému v členských státech. Úřad EASO představuje centrum tohoto úsilí. Vítám návrh komise eh, po která se snaží posílit EASO v tomto ohledu, aby tento úřad eh, mohl eh, zareagovat na všechny výzvy. Co se týče toho posílení, rád bych eh, vyzvihl čtyři oblasti ve své zprávě. Za prvé, EASO se má stát plnoplatnou evropskou agenturou, ale má si také zachovat svou nezávislost. To je i jeden z cílů, které uvádím v návrhu zprávy. Takováto agentura bude mít eh, rozšířené eh, technické možnosti, což bude mít také dopady na rozpočet. Vyžádá si to mnohem více finančních i lidských zdrojů. Posílená role agentury se má odrážet i e, na úrovni dohledu ze strany Evropského parlamentu. Bude se to e, týkat také činnosti výkonného ředitele a dále e, zpráva chce posílit pracovní vztahy s nevládními a mezinárodními organizacemi jako UNHCR. Jsem přesvědčen o tom, že když se budeme opírat o expertní eh, poznatky těchto agentur, že eh, to eh, zlepší efektivitu v celé EU i v členských státech. Nevládní organizace mohou přinést přidanou hodnotu do činnosti činností agentury. A dále zpráva eh, zúrazňuje základní práva žadatelů o azyl. Je třeba vytvořit takový mechanismus, který umožní eh, předkládat i stížnosti. Eh, to se bude týkat pracovníka pro základní práva. Věřím, že agentura bude hrát důležitou roli při realizaci celoevropského azylového systému. Za prvé eh, navrhuji obecné hodnocení každých pět let. Jednou za pět let eh, se mají posuzovat všechny členské státy z hlediska společného asilového systému. Tento eh, systém eh, má být preventivním opatřením, aby bylo možné zajistit včas nápravu. Tento systém eh, poskytne také ucelený obrázek o tom, jak funguje celoevropský asilový systém. Druhá úroveň hodnocení eh, situace eh, v azylové oblasti v daném roce, jaká je situace v EU a v třetích zemích protože to může mít dopad na Evropskou unii a také z hlediska e, realizace společného asilového systému. To e, e, dovolí detekovat různé trendy. Je možné, aby se tak připravili členské státy v rámci včasného varování. Každoroční posuzování umožní analyzovat eh, informace a sledovat tematické oblasti v jednom či více státech v závislosti na situaci a dále specifické naléhavé situace. Agentura bude moci zahájit monitorování z vlastního podnětu nebo na požádání komise. Takovéto monitorování se má provádět pouze ve speciálních případech kdy eh, budou mít členské státy závažné pochybnosti vzhledem k azylovému systému, což by mohlo ohrozit fungování celoevropského azylového systému, pokud se nebude reagovat včas. Dovolte, abych vám poděkoval za pozornost a e, těším se na vaše konstruktivní návrhy. Děkuji, děkuji. Petře, to bylo opravdu velmi komplexní a to nám jistě e, umožní e, vstupy do debaty. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřál úřadu EASO k pětiletému výročí. Myslím si, že tato agentura nejenom plní svou úlohu, ale musíme jí také poděkovat, protože se prokázalo, že tuto agenturu skutečně potřebujeme. A je dnes jasné, že její činnost byla úspěšná. Diskutujeme o tom, že potřebuje větší kompetence, větší roli, více prostředků eh, v společném evropském asilovém systému. Věřím, že se na tomto systému záhy dohodneme, takže budeme mít tu situaci, kdy se úřad EASO změní e, v Evropskou agenturu. Musím vám říct si, pane předsedo, nedomnívám se, že ten časový rámec by e, měl záviset na jiných nástrojích v této oblasti. Chtěl bych poděkovat kolegovi Petr Niedermillerovi z pravodaji za předložení návrhu zprávy. Naše schůzky byly velice eh, efektivní a budu se těšit, že s ním budu dále spolupracovat mám některé připomínky. V prvé řadě je třeba, abychom měli agenturu, která bude schopná monitorovat společný evropský azylový systém, jak Petr již řekl, protože současně musí respektovat národní kompetence. To je e, velice důležité. Agentura e, nemůže e, nahrazovat členské státy, ale musíme zajistit, aby všichni respektovali evropská pravidla a byli připraveni na současné i budoucí výzvy má to být nový eh, šengenský hodnotící mechanismus. Eh, tato agentura se musí opírat o vzájemnou důvěru. Nemá být zátěží na národní eh, státy, protože vedoucí roli bude mít komise. Je třeba zajistit přesné hodnocení a <clears throat> bezprostřední jmenování členů. Je třeba, aby eh, to bylo co nejdříve. Dále je třeba, aby si parlament zachoval eh, kompetence přeskumu. Pane předsedo, jsem si jist, že je možné dosáhnout co největší konvergence při rozhodování o, o azylu. A toho lze dosáhnout také tím, že budou mít země dobrý informační systém. Opět bych chtěl říct, si těšuji se na spolupráci s tínovými zpravodaji. Jsem přesvědčen, že v rozumném časovém rámci dospějeme k dobrým řešením. Děkuji. Cecilia Werkström. Děkuji, Cecilie, za eh, vaši prezentaci na eh, valné hromadě minulý týden. Eh, to je poprvé, kdy eh, máme slovo, takže je mi eh, velkou ctí, že nás mohu prezentovat při této příležitosti. Mnohé již zaznělo, co bylo uskutečněno. Já se k tomu vrátím, pokud budete mít konkrétní otázky. Nejprve bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji, milý Petře, děkujeme za tvou činnost a chci také využít této příležitosti a poblaho poblahopřát EASu eh, k pětiletému výročí a přeji EASu všechno nejlepší do budoucna. Jak se již o tom zmiňoval Carlos, EASu je opravdu klíčovou otázkou eh, pro zajištění skutečné evropské asilové politiky. Dnes potřebujeme EASu mnohem více než dříve a možná ještě více eh, do budoucna. Myslím, že je eh, navrhl svou zprávu ze správného hlediska. Sdílíme přesvědčení, že EASO potřebuje eh, se stát eh, silnou agenturou s rozšířeným a posíleným mandátem. Také se domnívám, že potřebuje mnohem více kontaktů s nevládními organizacemi a je třeba zajistit, aby agentura byla a zůstala eh, skutečně nezávislou. To je eh, klíčové. A také se domnívám, že je stejně důležité, aby byly dodrženy klíčové prvky jako monitorování národních systémů. To musí být zachováno jako zpravodajka za eh, nařízení o Dublinu se domnívám, že budete zodpovědný nejenom za nový systém eh, relokace, ale budeme to muset důkladně eh, zkoumat, stejně jako další návrhy, které byly předloženy jako je to směrnice o postupech, o kvalifikaci, o přijímání a je tu velmi mnoho vzájemných propojení mezi těmito nástroji. Takže e, není možné e, e, k ním přistupovat jednotlivě. Měli bychom se tedy zaměřit na reformu společného evropského azylového systému jako na jeden balíček, který samozřejmě zahrnuje návrh o EASu ten systém bude eh, vytvořen a upevněn jednou a eh, my všichni, co na tom pracujeme, musíme důkladně analyzovat a diskutovat ta četná vzájemná propojení, abychom eh, vedli rozsáhlé diskuze s kolegy v nejrůznějších konstelacích. Ráda bych využila této příležitosti a požádala o návrh eh, eh, na prodloužení lhůty k předkládání pozměňovacích návrhů, možná na listopad, protože potřebujeme opravdu více času, abychom eh, mezi sebou, mezi různými zpravodaji o tom diskutovali, protože bylo předloženo velmi mnoho různých návrhů. Nejdůležitější je, abychom měli dobře promyšlené všechny pozměňovací návrhy. Je to již velice dobrá zpráva, protože nemáme návrh z právě e, žádný jiný návrh. Nedomnívám se, že by prodloužení lhůt pro podávání pozměňovacích návrhů někomu činil problémy. Měli bychom využít této příležitosti. Chci požádat sekretariát, aby eh, na to zareagoval, abychom to mohli opravdu dostatečně promyslet a také eh, tu spojitost s různými dalšími návrhy. Děkujeme Petrovi za zprávu a blahopřejeme EASu. Děkuji. 11. října je tedy ta eh, stanovená lhůta, ale možná, že zpravodaj to bude eh, moci posunout. Pan zpravodaj za EKR. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Niedermüllere, za návrh zprávy. EKR v podstatě podporuje cíle tohoto návrhu. To je zajištění technické politického a operativního systému pro členské státy, posílení praktické spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, výcvik personálu a monitorování provádění společného evropského asilového systému a e, systému přijímání žadatelů o azyl v členských státech. Domníváme se, že to představuje přidanou hodnotu pro e, členské státy při řízení migrační krize. Přesto mám několik kritických poznámek k návrhu této zprávy. Zpravodaje v mnoha pozměňovacích návrzích zdůrazňuje úlohu nevládních organizací. To, to přístup nemůžeme podpořit vzhledem k politické a ideologické neutralitě těchto organizací. Ta bývá mnohdy eh, spochybňována a není zaručena. Také je důležité pro naši skupinu EKR, aby eh, kompetence eh, zůstávaly eh, na straně členských států, jak je to v návrhu komise při rozhodování o azylu. Proto společné zpracování žádost napětí mezi členskými státy a agenturou nemůžeme podpořit. Jistě je žádoucí, aby všechny členské státy uplatňovaly stejné normy a kritéria, abychom e, se vyvarovali tomu jevu asylum shopping, ale to je jiná otázka. Je třeba e, vzít v potaz e, v azylovém řízení zájmy členských států, a to zejména v době, kdy se využívá tento systém nejenom lidmi, kteří eh, se dostali eh, do skutečné tísně, ale i jinými osobami. Eh, musí se to hrávat na národní úrovni a je třeba respektovat Ženevskou úmluvu i další úmluvy. Tedy ještě jednou děkujeme a těšíme se na spolupráci se spravodajem. Děkuji. Ana Gomez, můžete být, prosím, stručná? Cecil, můžete být obě dvě velice stručné. Chtěla bych jenom říci, že děkuji ti Pítrovi. Omlouvám se, vystoupíte potom. Ana, já naprosto podporuji, co řekl Peter Niedermüller a také to, co řekl eh, Carlos a Cecilia Bergström. Eh, podporuji Myslím, že bychom k tomu měli přistupovat jako k balíčku. Tady je úsilí posílit jiné agentury, abychom se nezaměřovali na eh, agenturu pro otázky azylu, tak my jsme proti tomu. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Já opravdu vítám tu zprávu, kterou vypracoval Peter Niedermüller. Zdůrazňuje naléhavost posíletí role EASA, zejména co se týče operativního technického systému v době rostoucích eh, výzev eh, na konkrétní členské státy. S tímto novým návrhem musíme eh, zajistit, že nebudeme sledovat krátkodovou eh, politiku, ale eh, že se dlouhodobě zaměříme na zpracovávání žádostí o azyl, které bude eh, účinné. Víme, že členské státy že se členským státům nedaří efektivně řešit tuto krizi proto je třeba zlepšit úřad EASO. Je třeba rozšířit jak operativní, tak i technická opatření v rámci navrhovaného systému. Souhrnem chci říci, že mě těší, jak Petr Niedermiller eh, zapracoval kritické otázky do zprávy, které nám eh, leží na srdci. Hovořím o návrzích mechanismu stížností, o posilování konzultativního fóra a eh, zřízení eh, pracovníka pro základní práva. A dále odpovědnost EASA nám musí ležet na srdci, protože eh, úřad vybavíme dalšími kompetencemi. Přiměřeně musíme zajistit eh, také eh, vyšší úroveň odpovědnosti. Děkuji Petru Niedermillerovi, děkuji vám, pane předsedo, děkuji. A sesiu na závěr. Děkuji. Chtěla bych Petrovi také poděkovat a připomenout, že se eh, během letošního léta konala mise na Maltu. To bylo opravdu velice důležité. V nadcházejících dnech seznámíme s výsledky té mise a předložíme návrhy a zatím také stojí práce Petra a spolu s eh, našimi kolegy jsme eh, se přesvědčili o tom, jak je důležitá ta činnost úřadu EASO. Je vidět, že potřebujeme asilovou politiku, eh, kdy úřad EASO bude silný aby mohl tedy řešit všechny ty otázky i v budoucnosti. Pítr, máte nějaké závěrečné poznámky, jenom velice stručně. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a doufám, že budeme schopni eh, vytvořit co nejlepší zprávu. Samozřejmě čekáme na pozměňovací návrhy a také budeme muset jednat se sekretariátem o tom návrhu, který předložila Cecília. Snad se nám podaří v nejbližších dnech eh, nalézt společné řešení. Děkuji, Petře. A chtěl jsem říct si, ano, je to pětileté výročí úřadu EASO. Někteří se nás se do té činnosti také eh, zapojili a sledovali jsme v minulosti tuto činnost Jean Lambert a někteří další kolegové do toho byli zapojeni. Chtěl bych se tedy zeptat, zda nechcete závěrem rozpravy říci několik slov. Možná někdo z vás, možná pan ředitel. Ano, Jistě, tedy v prvé řadě bych chtěl ještě jednou poděkovat eh, předsedovi a Pravodajovi, Dieter Millerovi a všem poslancům. Vidím tu velmi mnoho známých, milých tváří. Ehm, eh, vítejte u nás eh, v agentuře, kterou pokládáme za svou. Slavíme páté výročí, tedy prvních pět let EASA. Chtěl bych říct, že od září loňského roku kdy byla komisí předložena koncepce hotspotů. To byla oblast pro operativní aktivity, kdy jsme neměli vůbec žádné zkušenosti a do podpisu eh, dohody mezi EU a Tureckem eh, v březnu jsme byli eh, připraveni dělat skutečné zázraky, abychom měli kapacity a mohli reagovat na tu krizi. A někdy se říká, že obrázek nahradí tisíc slov. Já nemohu hovořit lépe než ty obrázky, které vás tady obklopují. Podívejte se tedy na tu výstavku, která je dnes na schůzi výboru Libe. Děkujeme také Petrovi za jeho úsilí, kdy se snaží předložit zprávu se stanovisky eh, s novými eh, návrhy eh, vytvořit novou agenturu. Jistě potřebujeme mnohem více pracovníků, zdrojů, musíme se rozrůstat a e, má-li Evropská unie dát řádnou odpověď na tuto krizi. Je třeba, abychom řešili e, otázky azylu v celé Evropské unii této souvislosti děkuji za objektivní návrhy. Panu zpravodaji sdílíme stejné názory, které jsou obsaženy ve zprávě a je opravdu zásadní, že se nám společně eh, eh, dařilo eh, předkládat některé návrhy. Cením si úsilí výboru Libek který se nás snaží podpořit z hlediska zdrojů. Jsou to různé přeskumy a zprávy, aby se role agentury posílila ještě před novým mandátem. Také děkuji zpravodaji výboru Libe za veškerou podporu, za návštěvy společné mise, ty nejrůznější cesty, které jste nalézali, abyste podpořili naši činnost. Spravodaj se zaměřuje na základní eh, práva. Ano, je to zaměření na základní práva, eh, začlenění toho mechanismu předkládání stížnosti, to je velice důležité to pomůže eh, uplatňovat ten eh, přístup základním právům. Základní práva jsou zcela přirozeně začleněny do eh, naší činnosti, do našeho aký, kdy se snažíme zlepšit společný evropský asilový systém. Pokud nalezneme nějakou cestu, jak můžeme ještě lépe začlenit a definovat eh, toto posilní v naší každodenní činnosti, tak eh, to uvítáme. Jsem také velice rád, že ty záměry, které jsem eh, před sedmi eh, měsíci vyjádřil na půdě Libe, je eh, udržování těsného dialogu s občanskou společností. Chtěl bych vás také informovat o tom, že máme pracovníka pro styk s občanskou veřejností. Chceme to posílit v našem programu a nebude to pouze jednou ročně. Nedávno v Bruselu i jinde jsme uspořádali celou řadu workshopů se zástupci občanské společnosti. Posil, posilujeme tedy e, spolupráci a to je součástí naší každodenní e, praxe e, Každý týden se setkáváme se styčnými pracovníky a snažíme se to lépe zapracovat v novém nařízení. Závěrem bych chtěl říct si, že bych uvítal eh, ten, eh, ty kalendářní návrhy, čím dříve eh, budeme mít, tím eh, lépe. Děkuji vám velice za pozvání a ještě jednou děkuji za veškerou podporu, které se EASu dostalo. Dívám se směrem ke zpravodaji. Myslím, že eh, komise bude mít čas eh, na otázky, ale jsme pod časovým tlakem, tak snad možná jenom velice rychlou odpověď. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít příležitosti a poděkovat zpravodaji za návrh zprávy a také eh, za pokrok, za to, že zpravodaj se tím zabývá. Možná bychom také chtěli ocenit zpravodaje za to, že eh, obecně souhlasí s návrhem komise, zvláště v těch hlavních bodech, eh, jako je vlastně operativní a technická pomoc. Ještě bych také chtěla poukázat na pár věcí, eh, na které bychom se chtěli zaměřit v jednáních. To je třeba otázka školení a výcviku. Myslíme si, že by tam měla být eh, flexibilita ohledně formy toho školení, eh, spolupráce mezi UNHCR a organizací, to je také důležitá věc, ale ještě analyzujeme pozměňovací návrh, abychom to více prostudovali. Otázka soudní pravomoci, jak by vlastně soudní příslušnost zapadala do tohoto nařízení správního hlediska. Dále jmenování výkonného ředitele jim bereme na vědomí, že tady eh, zpravodaj navrhuje společnou dohodu parlamentu a rady. Podle našeho názoru by se to trochu odlichovalo, odchylovalo od společného přístupu a měli bychom se asi možná eh, inspirovat eh, výsledkem jednání o Evropské mm, pohraniční a pobřežní stráži. Máme určité obavy z toho, že návrh zprávy eh, chce zrušit eh, omezení počtu mandátu výkonného ředitele. Tím se ještě budeme zabývat, budeme to zkoumat stejně jako rovnováhu mezi úlohou správní rady a výkonného ředitele. A konečně poslední věc, eh, úředník pro základní práva a strategie základních práv. Víme, že to je v nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Musíme tyto aspekty ještě zvážit a zamyslet se, jak nejlépe by bychom je mohli napasovat na Evropskou azylovou agenturu. Děkuji. Děkuji panu Niedermillerovi, děkuji stínovým zpravodajům a také zástupci ASO. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli a také za přípravu té výstavky. 11. říjen je lhuta pro pozměňovací návrhy, času je docela málo. Pokud ta lhuta bude rozšířena, budeme vás informovat. Já si myslím, že potřebujeme pár týdnů, ne, ne věčnost, ale pár týdnů ano. A já doufám, že se to vezme v úvahu. Předseda, ano, budeme se snažit. A ještě zpravodaj, pokud bude souhlasit, dobře. Nyní tady přejdeme k bodu 5. To je zpráva dopady velkých objemů dat na základní práva soukromí, ochrana údají, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání zpráva. Zpravodajko je Ana Gomez. Je to první výměna názorů. Já tuto zajímavou zprávu eh, tedy přenechám přímo paní Aní Komes, která nám tuto zprávu vysvětlí. Děkuji, Klode. Hospodářství tažené eh, údaje je vlastně eh, povzbuzující pro vznik nových typů podnikání, tvorbě nových pracovních míst. Někteří lidé říkají, že to je čtvrtá průmyslová revoluce. Tož je určitě eh, pohled, který eh, zpracovávají kolegové z výboru v ITRE, ale i ve výboru ITRE uznali, a byl to výsledek usnesení, který byl, které bylo přijato letos, že musíme ještě analyzovat, jak tyto eh, velké objemy dat eh, jdou dohromady s ochranou údajů bojem proti eh, diskriminaci, protože ty velké objemy dat sebou nesou rizika a výzvy, zejména s ohledem na základní práva. Někteří lidé říkají, že tyto údaje to jsou vlastně jenom statistiky, statistiky, které vycházejí z objemných databází. To říkají někteří operátoři v Silicon Valley, když jsme je navštívili v letošním roce. Ale samozřejmě eh, tady se nejedná o tradiční statistiky nebo o nějakou formu databází. A není to ani něco, co by se týkalo třeba na právo vlastnictví průmyslových databází, protože samozřejmě v jádru těchto údajů eh, stojí eh, údaje o jednotlivcích, eh, údaje, které musí být chráněny. I když ta osobní údaje jsou anonymizovány. Vzhledem k postupné akumulaci údajů v čase a k dalšímu zpracovávání e, činností pomocí korolovaných údajů z různých zdrojů, je stále pravděpodobnější, že subjekty údajů e, budou identifikovatelné a e, pojistky, je tedy třeba uplatnit pojistky pro ochranu údajů. A právě to působí hodně Eh, znepokojení. Vím, že třeba v USA zpráva FTS, eh, FTC a také zpráva Bílého domu ohledně provázanosti velkého objemu dat s internetem věcí také uvádějí eh, tyto obavy. A minulý týden jsem se účastnila semináře pořádaného eh, německým průmyslem, kde byl třeba zástupce BMW a poukázal na problematiku sdílení jejich databází eh, s přidruženými pojišťovnami. To jsou velice osobní údaje, Eh, a které nejsou eh, anonymní a které tady se dostávají do hry. Ehm, mnoho činností schromažďování a zpracovávání údajů už probíhá. je tedy tam, jsou tam velké nejasnosti a ta otázka není regulovaná. A to přímo ovlivňuje možnost jednotlivců vědět, jak se manipuluje s jejich údaji. Ohrožuje to jejich schopnost vlastně posoudit eh, způsob, eh, jakým se pak dělají třeba různé automatizované volby. Dále, to se týče chytrých přístrojů, různých čipů, které jsou ve všem, nebo takzvaného internetu věcí. Eh, vlastně je stále více údajů zpracováváno a jednotlivci často nevědí, co se vlastně s jejich údaji přesně děje, nerozumí tomu. A já zaznamenávám různé způsoby, kde by eh, vlastně mohly být eh, tyto údaje užitečné, je možné zajistit třeba transparentnější a odpovědnější administrativu ale na druhé straně zase eh, ty metody zpracování velkého objemu dat mohou vést i k profilování a je to zase věc, která ohrožuje základní práva. A ve své zprávě, a já samozřejmě eh, k tomu vyzývám i kolegy, kteří snad tedy budou přispívat do této důležité zprávy, se musíme zaměřit na význam transparentnosti pokud jde o hodnotu a využití schromážděných údajů, je třeba se zaměřit na způsob, jakým jsou údaje schromažďovány a zpracovávány a je třeba zajistit, aby fyzické osoby měly možnost eh, se informovat o zpracování údajů, které se jich týkají. Ta vazba na transparentnost a dostupnost informací je nutná. Chceme-li zajistit, že lidé budou mít možnost dát jasně najevo svůj informovaný souhlas se zpracováním jejich údajů, ať už k tržnímu využití nebo k formování veřejných politik. A že tedy se nebudou zneužívat eh, různé právní předpisy týkající se těchto souhlasů. Také se musíme zaměřit na různé způsoby zpracování údajů, které mohou vést k profilování a diskriminačním výsledkům a musíme se také podívat na to, jak eh, vlastně zpracování údajů funguje třeba v reklamě, v, eh, v tržních odhadech, jak ovlivňuje veřejné politiky, a zda je to skutečně komplexně řešeno a zda to nevede k nějaké diskriminaci. Děkuji, ano. Já si velice rád eh, vyslechnu diskusy. Já při přípravě eh, jsem zkoumal rozsáhlost celé té oblasti internetu věcí. Eh, zkoumal jsem, jak osobní údaje jsou ohroženy, údaje týkající se třeba našich domovů a podobně. Je to skutečně obsáhlé téma a já jsem rád, že tady ve výboru se touto otázkou e, zabýváme. Výbor ITRE bude mít k tomu stanovisko, ale já jsem pevně přesvědčen, že tento výbor musí skutečně řešit tu obsáhlou otázku e, internetu věcí, způsob zpracování údajů, dopady na ochranu soukromí. Takže pustíme se do diskuse. Pan Vos má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že digitalizace je něco, co jsme schopni jenom pochopit eh, začátcích, jenom si udělat takový obrázek, ale my se domníváme, že eh, ta všechno změní. Když hovoříme o datech o velkém objemu. Neměli bychom sledovat jenom nebezpečí, která tu existují, ale i šance, eh, kterých lze dosáhnout s těmi údaji velkého objemu. Týká se to ekonomiky, tvorby hodnot, konkurence, bezpečnosti a chceme-li i ve smyslu jednotlivce se to dotýká i otázek zdraví, které můžeme podpořit. Teprve začínáme tuto diskuzi a e, e, už jsme o tom začali přemýšlet v nařízení o ochraně dat. Myslím, že potřebujeme ale ještě něco navíc nad rámec ochrany dat, abychom měli snazší přístup k těmto údajům, což by nás obecně mohlo posunout dále, tedy údaje, data v obecném zájmu, ve veřejném zájmu, abychom třeba zjistili, jak je možné bojovat s nějakou nemocí. A k tomu jsou zapotřebí údaje, které eh, by se měly používat jenom takovým způsobem, eh, který není možné zpětně vysledovat, pokud si to dotyčně bude přát, nebo předložit návrhy, aby to eh, jasné bylo. Takže to nemá jenom špatné aspekty, můžeme tak dosáhnout i dobrých věcí a mm, mohli bychom se k tomu v této oblasti dopracovat. Ta otázka se týká toho, proč jednotlivec může odmítnout své údaje, když by mohly být ve prospěch prospěch veřejnosti. Myslím, že by to mělo být dobře vyvážené a e, neměli bychom tedy bránit e, údajům e, o velkém objemu. Měli bychom zajistit, aby jednotlivec z toho profitoval, ale aby to současně neomezovalo jeho základní práva. Děkuji. Nyní Jan Albrecht. Děkuji. Děkuji za tuto iniciativu, která je samozřejmě jednou v řadě iniciativy různých výborů, pokud jde o velké objemy dat. Možná v této fázi diskuse eh, možná už eh, realita pokročila dál, protože to jsou vlastně velké objemy dat, eh, tyto big data. Eh, vlastně nevíme ani přesně, o co jde. Je to prostě obrovské množství dat, ano. Eh, to už nějaký čas existuje a myslím, že vývoj v podnicích a inovacích jde spíše eh, směrem k chytrým metodám zpracování údajů, tak aby se ty údaje mohli nějak využít, protože teď už se ukazuje, že jenom schromažďování stále více a více dat eh, samo o sobě k něčemu eh, není, že je často lepší eh, vědět, co přesně vás zajímá. A také procesy ověřování jenom tím, že se budou schromažďovat velké objemy dat, to je věc, která se stále více kritizuje a není to úplně vědecký přístup, je to prostě způsob, kdy se schromáždí velké množství údajů a pak se z toho snaží něco vytáhnout. Takže myslím, že důležité je si uvědomit, o čem vlastně mluvíme. Pokud mluvíme o osobních údajích, potom eh, myslím, že už jsme udělali velký krok s balíčkem o ochraně údajů a neměli bychom znovu otevírat celou tu diskusi ještě předtím, než se to vlastně eh, začne používat. Já myslím, že je třeba vyslat velice silný signál, že teď jde především o zavedení těchto standardů a že teď ty zásady, a právní předpisy, které jsme vytyčili, je třeba zavést do praxe. To znamená, jsou eh, ochrana soukromí už ve fázi designu, vytváření eh, nových technik, eh, například pro anonymizaci informací, ne. Eh, u všeho je třeba zase hledat nějaké inovativní přístupy. Máme tedy zásady ochrany údajů, kde se vlastně všichni eh, shodli na tom, jak přistupovat ke zpracování osobních údajů, že je třeba, aby tam existovaly nějaké smluvní povinnosti, to je jasné. Ale pokud to není třeba, pak myslím, že inovace a nová pravidla by se měla zaměřit spíše na anonymní nebo chytré metody zpracování údajů, které povedou k omezování eh, možností vlastně eh, identifikace konkrétní osoby. To je důležitá věc pro mě. Potom bych ještě řekl, že podle mého názoru potřebujeme se zaměřit na to, co už zmiňovala Ana Gomez, a to je eh, otázka diskriminace. Možnost, že spotřebitelé vůbec nejsou v situaci, kdyby rozuměli tomu, co se děje, i když třeba odsouhlasili zpracování svých osobních údajů. Je třeba si uvědomit, jaká logika stojí za tím zpracováním, jaká logika eh, funguje například v určitých algoritmech, eh, které vedou k definici nějakých výrobků a podobně. Je tedy třeba se zaměřit eh, na Eh, vlastně budování eh, vlastně eh, těch standardů ochrany údajů je třeba zajistit větší transparentnost a viditelnost technických dopadů těchto opatření na zpracování údajů, zvláště ve vztahu k internetu věcí nebo v různých aplikacích. Například také směrnice o online obsahu a další texty, o kterých diskutujeme, to také budou částečně řešit. A v neposlední řadě Myslím, že je důležité eh, také zapracovat určité etické pojistky, například týkající se mylných eh, závěrů. Existují nějaké hranice toho, co může být analyzováno, eh, nebo vlastně otevíráme té analýze úplně všechny údaje. Já vždycky jsem uváděl Eh, tento příklad v návaznosti na eh, diskusi o vymáhání práva, zda bychom měli analyzovat to, zda zrzaví lidé například představují bezpečnostní riziko. Je to věc, co bychom eh, měli dělat, nebo ne, Sofí, to nemám, není nějaká narážka na tebe rozhodně, ale je to záležitost toho, že bychom měli vést etickou diskusi ohledně toho, jaké analýzy jsou možné a kde existují určité hranice pro to, zda se mohou analyzovat úplně všechny informace a data. Nebo zda bychom měli říci, že některé oblasti lze analyzovat pouze v případě eh, anonymizovaného formátu. Takže k to bych ještě chtěl také dodat do diskuse a ještě eh, samozřejmě přispěje i konkrétně v další fázi. Děkuji. Paní Stevens. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já budu stručná. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za to, že zahájila tuto diskusi. Myslím, že ta diskuse je velmi důležitá, zejména protože je třeba ji vést do detailů, je třeba studovat možnosti i hrozby, které existují. Není, je třeba stimulovat inovaci a neklást překážky. Velké objemy dat, eh, je, to je vlastně určitý koncept, musíme respektovat eh, soukromí a osobní údaje. Je to důležité pro naše frakci, je třeba najít dobrou rovnováhu mezi soukromým životem, ale zároveň možnostmi e, pro podniky. E, v této souvislosti bych chtěla položit otázku, jaké jsou hranice zpracování údajů, jak o tom hovořil kolega Albrecht, kam až můžeme zajít při zpracování údajů a jaké údaje budeme zpracovávat E, osobní údaje, všechny údaje. To je také důležitá otázka. Jaké e, údaje se budou zpracovávat, kdo zajistí dohled nad zpracováním těchto údajů. To je také důležitý prvek diskuse. Dále úloha státu, úloha národních států. Evropská Eh, Unie versus obři jako Google, Amazon, Facebook, Twitter. Možná jste přednedávnem četli, že došlo k určité eh, cenzuře na Facebooku, eh, která byla vlastně v rozporu se svobodou vyjadřování. A to tež platí i pro data. To znamená, jak zajistit svobodu vyjadřování. To je důležitý bod, který je také třeba zohlednit v diskusi eh, o velkém objemu dat a o zpracování údajů. Já se budu zapojovat do diskuse a už teď se těším na tu spolupráci mezi námi. Děkuji. Paní Lauristin. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla zdůraznit, co už říkal Jan Albrecht, a sice, že máme velice dobrý základ, máme obecné předpisy o ochraně údajů. V diskusi o tomto dokumentu jsme se už snažili najít způsob, jak vytvořit soubor pravidel, který bude ochraňovat soukromí a základní práva a bude zároveň technologicky neutrální, protože velké objemy dat to je taková metafora. E, počítače dnes už nepočítají, počítače dělají spoustu jiných věcí, ale stále jim říkáme počítač. A stejně tak ten výraz big data e, e, neznamená, že to jsou jenom velké objemy dat, ale je to vlastně i způsob analýzy, způsob znalostí, vlastně poznávání a to je úplně nový svět když to srovnáme s analogovým světem, tak tento digitální svět je úplně jiný. A nejsme na to žádní odborníci, eh, ale jsme odborníci na lidská práva a lidé jsou znepokojeni. Neměli bychom možná tolik diskutovat o tom, jak ty data analyzovat, ale spíše eh, k čemu to vede. Eh, jak se bude vlastně používat výsledek analýz údajů a jaká to představuje rizika pro lidi. A tady, myslím, můžeme sehrávat dobrou úlohu, tak jako už u toho obecného balíčku. Jsou to konkrétní otázky a měli bychom skutečně diskutovat o těchto konkrétních věcech, jako je internet věcí, analýza velkých objemů dat, kde vlastně zatím eh, třeba jsou nedostatky v našich právních předpisech pokud se týče podniků a toho, jak to podniky mohou používat, to je jenom jedna stránka věci, ale druhá stránka je, jak naše e, struktury mohou uplatňovat ty výsledky a e, to je vlastně naše práce, abychom chránili lidi v těchto silových e, vztazích. A nemám tady teď na mysli politiku, i vlastně lékař může mít vlastně nějakou moc nad svým pacientem díky znalosti údajů a podobně. E, takže myslím, že už tady máme e, dobré zkušenosti a je třeba, abychom se vydali správným směrem, abychom se nenechali svést e, do té technologické diskuze, protože ta by se měla vést někde jinde, ne zde. Děkuji, Mariu. Já bych ještě dodal závěrečný komentář, než vrátím slovo Aně Gomez. Chci jenom říci, že eh, asi všichni jsme četli eh, o tomhle tématu hodně věcí. V té zprávě bychom asi neměli znovu objevovat eh, Ameriku. Máme prostě tu základní, základní balíček o ochraně údajů a této zprávy z vlastní iniciativy bychom se měli držet vlastně té dané struktury, protože vlastně ta exploze internetu ještě pokračuje. Určitě to může mít velký přínos, ale možná jedna taková myšlenka pro vaši zprávu. To je ta změna paradigmatu eh, v tom, jak se šíří velice soukromé informace v internetu věcí, protože domácnosti, eh, firmy vlastně dnes sdílejí velice soukromé údaje a já si říkám, jak to bude vypadat, tato změna paradigmatu. To budou skutečně velice intimní, soukromé eh, údaje a bude to znamenat veliké ohrožení soukromí možná to je jenom nějaký posun eh, v intenzitě toho, co už se děje nyní, ale já si myslím, že to může mít veliké dopady a je třeba, abychom se tím všichni zabývali a zamysleli se i nad eh, etickými dopady této změny paradigmatu o internetu věcí a u toho, jak vlastně ty údaje se budou využívat, protože eh, vlastně se to týká Eh, i různých velkých hráčů, jako je Google a podobně. Takže to bude opravdu důležitá věc a bylo by dobré, aby eh, z naší zprávy bylo jasně srozumitelné, jaký je na to náš názor. Takže pokud někdo další se nechce vyjádřit, tak eh, popřejme naší zpravodajce hodně štěstí s touto zprávou z vlastní iniciativy a bude to určitě velice zajímavé. Moc se těším na návrh zprávy. Ještě něco chcete říct? Ano, já bych chtěla jenom všem poděkovat za příspěvek a plně souhlasím s Janem Albrechtem, Mariu Lauristin a dalšími, že eh, skutečně eh, ta, ten text o ochraně údajů, který už máme, je, je důležitý. Nechceme vymýšlet něco nového. Tady jde spíš eh, o to si uvědomit, eh, jak to vlastně dnes funguje v, prax, v praxi a jedná se o posílení ochrany údajů, o to, aby se skutečně ta ochrana údajů uplatňovala, zejména ze strany podniků, které už nyní sdílejí obrovské množství různých databází a vlastně dělají eh, rozhodnutí na základě analýzy schromážděných údajů. A vlastně se moc nezajímají eh, o eh, ten, tu obecnou směrnici o ochraně údajů a proto my to musíme vlastně provázat. A když jsme byli v USA, tak bylo zajímavé, jak všechny ty podniky, eh, které vlastně zpracovávají ty velké objemy dat, se dívali docela pozitivně na to, že právě ta GDPR, tedy ta směrnice, může znamenat velký rozdíl, protože konečně se stanoví nějaká pravidla a podniky to oceňují, protože vlastně tato pravidla poskytují určitý stupeň jistoty, nějakou orientaci. A to je ten úkol, který před námi stojí. Ano, je to velice důležitá informace, aby se lidé uvědomili, co vlastně poskytují. Eh, zmiňovala jsem tady ten případ BMW a přidružené pojišťovny. Lidem pak třeba bude třeba upřeno nějaké pojištění, protože prostě podle nějakých informací budou identifikováni jako eh, osoby představující nějaké riziko a podobně. Nebo problematika inteligentních elektrických sítí. Tam také vlastně jsou velice soukromé údaje, které se poskytují firmám, které je potom si vyměňují. A ano, také je pravda, že to je velice důležitá otázka týkající se analýzy a výsledku těch analýz. Co se s tou analýzou potom dělá? Nebuďme naivní ty nástroje nejsou vždycky neutrální, ty algoritmy nejsou neutrální a někteří eh, mladí lidé, které jsme potkali v Kalifornii, se k tomu vyjádřili celkem explicitně. A potom je to také otázka z hlediska kyberbezpečnosti. Když se zamyslíme nad kritickou infrastrukturou, když někdo zpracovává vlastně údaje o Eh, třeba eh, zemním plynu, eh, energetických sítích v nějakých městech, které používají vlastně inteligentní systém, tam je veliké riziko. Je to velký úkol, ale není to legislativní návrh. Já se tedy budu snažit dělat maximum a budu se snažit, aby ten, ta zpráva byla velice užitečná. Děkuji. Děkuji, ano, děkuji kolegové, a teď tedy přejdeme k dalším bodům. Jde o tom, jsem viděl dát eh, o, o, v oblasti DNA v Dánsku a jde o naplnění eh, vlastně ze strany členských států tzv. primských eh, dat a parlament je zde pouze konzultován v těchto záležitostech a jde zejména o časové omezení, které bylo dohodnuto pro práci pouze v angličtině. Koordinátoři eh, se tím zabývají v rámci zjednodušeného postupu podle článku 50 jednacího řádu spolu s předsedou a s pronem. Takže poprosím o stručnost a můžeme se do toho pustit. je to obtížné v tomto velkém sále zjistit, kdo zde je, kdo ne, ale není to žádná omluva. Takže můžeme postoupit a jsem si vědom, že budeme hlasovat v 17.40. Takže můžeme k bodu 8 a 9. To je také věc předsednictví. Ví někdo, kde se nachází předsednictví? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za udělení slova. Chtěl bych vysvětlit hlasování o prováděcím rozhodnutí, návrh prováděcího rozhodnutí, které spouští automatickou výměnu údajů, pokud je o DNA a daktyloskopy v Dánsku. Členský stát naplnil obecná ustanovení o ochraně osobních údajů, která jsou v eh, kapitole 6 rozhodnutí z roku 2008 615 je a podle něhož primské rozhodnutí je nezbytným předpokladem pro spuštění automatizované výměny dat obecně a specificky výměnu dat o daktyloskopických údajů. Následně generální sekretariát rady předložil 9. srpna 2016 návrh rozhod, prováděcího rozhodnutí rady pro konzultaci parlamentu. Podobně rada vyzývá parlament, aby sdělil do tří měsíců své stanovisko. Vzhledem posílení přezraniční spolupráce policie, zejména v boji proti terorismu a boji s příhraniční policií by rada byla vděčná, kdyby parlament mohl předložit své stanovisko co nejdříve, což by umožnilo schválit toto prováděcí rozhodnutí radou bez dalšího prodlení. Děkuji. Děkuji mnohokrát a jak už jsem řekl, koordinátoři rozhodli to vyřešit zjednodušeným postupem podle článku 50 a předloží to hlasování. Děkuji mnohokrát a nyní přejdeme k bodům 8 a 9. Bod 8 je dohoda o operační a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem. A bod 9 dohoda o operační a strategické spolupráci mezi Gruzí a Europolem. Opět eh, je to společná prezentace Europolu a předsednictví rady. To jsou, jde o dvě nové dohody o spolupráci mezi Europolem a Ukrajinou a Gruzí. Týkají se operační spolupráce, což, jde o, což je výměna osobních údajů a proto je třeba, aby se tím zabýval výbor LIBE. Chci připomenout kolegům, že tento typ dohod o spolupráci Europolu stále spadá do tzv. třetího pilíře, kde parlament poskytuje stanovisko a rada poskytuje omezený čas, kdy předložit toto stanovisko. Kolegové vědí, že se to změní v květnu 2017, kdy nastoupí v platnost nové nařízení o Europolu a veškerá spolupráce bude předmětem řádného souhlasu parlamentu. Chtěl bych nyní dát slovo předsednictví rady a zástupci Europolu, aby předložili dva návrhy na spolupráci a operační potřeby, které to znamená. A potom uvítám komentáře. Komentáře nejdříve pan Barán za slovenské předsednictví, následně pan Neumann za Europol. Takže nejdříve pan Barán je zde, pan Barán. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, děkuji za možnost představit dohody o operační a strategické spolupráci mezi Europolem a Ukrajinou a Europolem a Gruzí. Není to první taková dohoda, víte, jaký je postup. Europol požádal radu o schválení podpisu dohody o strategické spolupráci s třetí zemí v rámci prováděcího rozhodnutí rady. A po obdržení stanoviska parlamentu a řídící rady rada schválila prováděcí rozhodnutí a umožnila Europol podepsat tuto dohodu. V souladu s touto dohodou Ukrajina je prioritním partnerem pro evropskou politiku sousedství a pro východní partnerství. A EU vede roční samity s Ukrajinou na prezidentské úrovni. Současný právní rámec pro vztahy EU-Ukrajina jsou upraveny asociační dohodou, která nahradila dohodu o partnerství a spolupráci v roce 2014. Asociační dohoda představuje nový, no, novou úroveň v smluvních vztazích EU a Ukrajiny a má za cíl ekonomickou a politickou integraci a upravuje sdílený závazek uzavřít trvalé, trvalý vztah na základě společných hodnot a úctu k právnímu státu, demokracii, řádné zprávy věcí veřejných, lidských právech a základních svobodách. Vnitřní bezpečnost je zde obsažena také a v současnosti Europol a Ukrajina spolupracují na základě strategické dohody podepsané během samitu EU-Ukrajina v roce 2009. Proces uzavření operační, dohody o operační spolupráci byl zahájen v roce 2011 a brzy poté legislativní reformy v oblasti ochrany osobních údajů byly zahájeny a úprava hlavního zákona o ochraně osobních údajů byla dokončena v červenci 2014 a vstoupila v platnost v lednu 2014. 14. Řídící rada povolila řediteli Europolu, aby vstoupil do jednání s Ukrajinou o uzavření operační dohody. Tato dohoda je také nezbytná, protože dohoda je jednou z povinností pro akční plán vízové liberalizace. dohoda mezi Europolem a Gruzií, která je opřena o společné hodnoty, které podporuje Evropská unie, mír a stabilita v Gruzii, jakož i programu politické a ekonomické reformy, která umožní politickou, společenskou, politický, společenský ekonomický rozvoj. V roce 2014 Evropa a Gruzie podepsala asociační dohodu, která vstoupila v platnost v červenci 2016, která má za cíl prohloubit eh, politické a ekonomické vztahy mezi EU a Gruzií. Po podpisu asociační dohody s Evropskou unii Gruzie se zavázala v oblasti demokracie a právního státu, lidských práv a základních svobod, řádné zprávěcí veřejných, tržní ekonomiky. A kromě toho dohoda zavazuje Gruzi k ambiciozním reformám v klíčových oblastech, jako je bezpečnostní politika, obchod a nárůst eh, ekonomiky a další oblasti rozvoje, které jsou upraveny v oblasti justice a spravedlnosti. Asociační dohoda sama o sobě je výsledkem evropské politiky sousedství a je důležitou součástí evropské zahraniční politiky, kde Gruzie je jednou ze 16 partnerských zemí. Pro posílení prosperity, stability a bezpečnosti rozšířené Evropské unie a jejího sousedství. 29. července 2016 řídící rada vydala pozitivní stanovisko k návrhu prováděcího rozhodnutí rady upravujícího uzavření této dohady. A nyní bych chtěl dát slovo kolegovi z Europolu a uvede některé operační důvody pro obě dohody. Děkuji, pane předsedo. Ano, my bychom chtěli prohloubit naše, naši operační spolupráci s Ukrajinou která již probíhá v rámci strategické dohody. Týká se několika oblastí trestné činnosti. Ekonomická trestná činnost, drogová kriminalita a jenom několik oblastí, které bych chtěl zdůraznit pro vaši pozornost. Jedna z oblastí se týká mobilních organizovaných skupin, kde provádíme několik vyšetřování, které zapojily i ukrajinský mobilní organizovaný zločin v oblasti um, organizovaných eh, vloupání, eh, kapesních krádeží, krádeže motorových vozidel. A zatím se to, to jsme vyměňovali neosobní údaje a pokud vznikne tato dohoda, budeme moci vyměňovat i údaje týkající se trestné činnosti, ale i pachatelů. A v oblasti obchodování s lidmi bychom rádi spolupracovali s Ukrajinou, protože Ukrajina je transitní zemí, pokud hovoříme o pozemních trasách přes zelené hranice. A také podle našich informací ukrajinští občané působí jako pašeráci lidí v, Evrop- v členských státech EU. A v neposlední řadě jsme také využívali vynikající příspěvky poskytované experty eh, z ukrajinské policie o organizovaném zločinu obecně a také jsme vydefinovali několik významných přezraničních vazeb s členskými státy v Evropské unii a vyšetřování v těchto státech vazby tedy na Ukrajinu, takže očekáváme vysoce kvalitní spravodajské informace. Pokud je o Gruzii, i tady bychom velmi stáli o vytvoření větší spolupráce s Gruzí na základě této operační dohody, například e, v konkrétní oblasti terorismu, která je velmi aktuální. Gruzie je transitní zemí pro zahraniční bojovníky z oblasti Kavkazu. Podle našich informací čečenští zahraniční bojovníci cestují přes Turecko nebo Azerbajdžán do oblasti konfliktu a gruzínské orgány jsou připraveny sdílet informace o těchto zahraničních bojovnicích s Europolem, jakmile bude tato dohoda existovat. V souvislosti s Gruzí řada oblastí je, je předmětem našeho zájmu ve spolupráci. Tady chci zdůraznit oblast boje společně s gruzinskými policejními orgány, s organizovanými skupinami, které jsou vedeny takzvanými vory v zákoně, což je nejvyšší vrstva kriminální hierarchie v, této části světa. Týká se to vydírání, obchodování s lidmi a všech dalších závažných forem činnosti a řada členských států čelí významným kauzám způsobeným těmito skupinami. A ze svého charakteru jsou tyto skupiny vysoce mezinárodní a mají vazby na různé členské státy EU. Takže i toto je oblast, kde bychom chtěli úzce spolupracovat s gruzinskými kolegy. Děkuji. Děkuji vám oběma a za poslance paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat eh, Evropské komisi a zástupci Europolu za představení kooperačních dohod. Eh, budu se více vyjadřovat o dohodě mezi EU a Ukrajinou, která je klíčová, posílí bezpečnost Evropské unie tím, že takto posílí i bezpečnost našich nejbližších sousedů. Kromě sdílení informací, což je klíčové pro boj s organizovaným zločinem a terorismem, které jsou ze svého charakteru nadnárodní, možnosti, které otvírá toto dohoda, jsou velmi zajímavé. Mám na mysli výměnu v oblasti školení a prevence kriminality. Jsem zpravodajkou pro vízovou liberalizaci mezi EU a Ukrajinou. Mám radost z toho, že jsme dospěli k, k konečné fázi uzavření této dohody, která posílí nároky na Akční plán výzva liberalizace v oblasti ve, veřejného pořádku a boje s organizovaným zločinem. Dohoda má vstoupit v platnost a má přinést ovoce co nejrychleji. Chtěla bych formulovat dvě otázky, abych získala přesnější informaci. Pokud jde o operační dimenzi, bylo by možné zjistit, jaké finanční prostředky jsou zaručeny pro realizaci dohody, jaké jsou nezbytné náklady a opatření. A byla tato opatření přijata, aby je od, příslušné orgány zahrnuly do rozpočtu na 2017. A pokud je o strategickou dimenzi, když jsme dostali první část odpovědi, ale jaká opatření budou přijata, aby tato dohoda byla zahrnuta a sloužila pro zblížení strategie Evropské unie a strategie Ukrajiny nad rámec Gruzie v boji proti terorismu, v boji s obchodováním s lidmi a boji proti praní špinavých peněz. Děkuji vám. Děkuji paní Gra- pan Peterson a nebudu potom vyvolávat další poslance, protože mám málo času. Pane Petersone, děkuji. Nejdříve chci ocenit práci Europolu a příspěvek této velmi významné agentury pro posílení naší kolektivní bezpečnosti a odolnosti pokud je o boj proti vysoce sofistikovaným formám trestné činnosti v Evropě. Ale chci také zopakovat nyní problém, pokud jde o postup, pokud jde o uzavření těchto dohod. Nové nařízení o Europolu vstoupí v platnost příští rok a dává parlamentu klíčovou roli při kontrole nových operačních dohod mezi Europolem a třetími zeměmi. A v řadě případů toto je relevantní vzhledem k situaci v oblasti politické a v oblasti lidských práv v třetích zemích. A použijeme to trošku zvláštní, že jsme byli notifikováni o tolika nových dohodách o spolupráci tak záhy po vstupu v platnost nového, nových dohod, které uzavíráme. Takže naše velmi bazální otázka je, proč ta naléhavost? My nerozumíme té naléhavosti. A chtěli bychom dostat odpověď na tuto základní otázku. Jsme připraveni konstruktivně pracovat s Europolem a s radou v této věci, ale respektujme výsledek jednání trialogu, kde vzniká nové nařízení o Europolu a velmi otevřený inkluzivní proces kontroly do budoucnosti, takže pane předsedo, vracím se k zásadní otázce. Proč je to tak naléhavé? Děkuji, pane Petersne. Zcela oprávněně vznášíte tuto základní otázku, jak jste řekl. A také otázky paní Gabriel jsou zásadní. Pokud se vrátíme k předsednictví a Europolu, pokuste se zodpovědět na tyto otázky. Já bych rád dal slovo kolegovi z Europolu, protože ta věc je spíše operační a možná ji vysvětlí lépe. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o první otázku, zda potřebujeme další finanční zdroje na naplnění. Eh, dohoda a obě dohody vlastně eh, eh, mají zejména uvolnit kanály pro operační informace. Prostředky, kterých je třeba pro naplnění té dohody, budou souviset alespoň částečně s vytvořením bezpečného spojení a několik tisíc euro na další kancelářské vybavení, osobní počítače a podobně, ale spolupráce na základě této strategické dohody, kterou máme s Ukrajinou například, je již taková, že žádné další podstatné investice nejsou třeba. A to se týká i Gruzie, finanční zdroje, pokud jde o realizaci určitě nejsou zásadní a v tomto kontextu zajistíme, aby tyto významné oblasti obchodování s lidmi a praní špinavých peněz budou hrazeny a budou tedy jim, bude jim věnována plná pozornost. Pokud jde o procesní otázku, to je zeměna politická otázka. Já jsem se podílel na diskusích o nařízení o Europolu a chtěl bych připomenout všem poslancům parlamentu, že nové nařízení dává Evropskému parlamentu e, novou a vítanou možnost politického dohledu. A, avšak odnímá možnost Europolu uzavírat e, řádné mezinárodní dohody. To je velká změna. Řádné mezinárodní dohody mezi nečlenskými státy budou uzavírány Evropskou unii, která bude zastoupena Evropskou komisí. V tomto smyslu přicházíme o část našich operačních kapacit. Avšak to určitě není důvod, proč dnes máte před sebou tři dohody. A ten důvod je spíše, že tato jednání probíhala velmi dlouho a čas prostě nyní nadešel, abychom ten proces završili. Ten proces byl velmi zdlouhavý. Trval věč, povětšinou dva roky a v posledních měsících vlastně po právní stránce bylo možné uzavřít tento proces a snad toto tedy odpoví na vaši otázku. Myslím, že jste odpověděl, nevím, zda je to úplně uspokojivé pro naše poslance, ale pokusíme se ještě o další odpověď a budeme muset pokračovat v této diskusi, až paní Gabriel předloží návrh zprávy, protože pan Peterson položil zásadní otázku pro nás, odpovědnost, tak jak o tom hořila paní Gabriel mnohokrát. Takže budeme pokračovat v této klíčové demokratické otázce dále. A děkujeme za pokus odpovědní a děkujeme i předsednictví. Takže kolegové, Budeme pokračovat v polovině října, až se vrátí paní Gabriel se svým návrhem zprávy. Děkuji vám za trpělivost, kolegové. A 17.40 začneme hlasovat, takže máme asi minutu na to, abychom si připravili hlasovací seznamy a potom začneme hned hlasovat. colleagues, we just have two simple... Milí kolegové, budeme mít dvě jednoduchá hlasování. Pokud sebou nemáte kartičku, tak můžete hlasovat zvednutím ruky. Můžete se prosím usadit. Jestli vy jste vždy připraven, ale ne, všichni jsou připraveni. Včetně celé řady vašich kolegů. Pokud jsou všichni připraveni, můžete hlasovat zvednutím ruky, pokud nemáte s sebou kartičku. Můžete eh, tedy naznačit, jestli nemáte eh, hlasovací kartičku za SAD. To máme. Paní Gabriel, ano, opravdu. Dobře. symbolicky můžete zvednout ruku. Prostě symbolicky zvednout ruku. Paní Kirky a paní Gabriel budou tedy hlasovat zvednutím ruky. Ještě někdo další ne. Takže hned k prvému bodu, a to je návrh eh, rozhodnutí rady, kterým se schvaluje uzavření dohody mezi Europolem o strategické spolupráci mezi ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky. Nejsou pozměňovací návrhy, je to konečné hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat 30 hlasy, 6 bylo proti, 5 se zdrželo a hned přejdeme k dalšímu bodu. Eh, blahopřeji tedy sám sobě. To jsem nikdy tedy ještě neudělal. Návrh seznamu třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování větších hranic výzum, seznamu třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobození. Ukrajina s pravodajkou je Maria Gabriel. Pozměňovací návrh 1, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. A úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 4. Hlasování, prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. A nyní hlasujeme o celém textu v pozměněné verzi. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 38 hlasů pro, 4 proti, 1 se zdržel. A nyní konečné hlasování o složení týmu. Je třeba mít. Eh, hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. 38 bylo pro, 5 hlasů proti, nikdo se nezdržel. Opět blahopřeji. Takže máme složití eh, týmu. Děkuji zpravodajům, děkuji kolegům, děkuji také předsedovi. Děkuji a je tu také mezi námi ukrajinská delegace. Děkuji vám a paní Gabriel má několik slov, kolegové. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom říci pár slov. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za podporu. Dnes vysíláme velice jasný signál podpory eh, ukrajinským občanům a úřadům. Je to konkrétní krok v posílení našeho partnerství a já tedy chci využít této příležitosti a vyzvat radu, aby velice rychle schválila svůj postoj, tak abychom mohli rychle zahájit meziinstitucionální jednání. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Gabriela. Myslím, že ten váš postoj je jasný a také děkuji kolegům z Ukrajiny. sorry, colleagues, I have... Omlouvám se, kolegové, ještě bod 12, je bod různé. 29. září eh, měla být příští schůze, toto jednání je u konce.